Vážení kolegové, začneme odpolední zasedání. Třeba, že tady je ještě velké množství prázdných eh, křesel. Možná, že některé frakce eh, se rozhodly použít chruščovskou diplomacii prázdné židle. Já jsem velmi ráda, že pan Leikrix přišel. To znamená, že tady bude alespoň jeden sociální demokrat, kromě mě, a místo předsedy. Než eh, budu prezentovat eh, našeho přítele George, chtěl bych říci, že tady eh, kolega po mé pravici půjde do důchodu, odejde koncem října. On je velmi známý eh, ve výboru pro dopravu. Je to vlastně eh, přeživší z bývalého výboru RED a od roku 1999 eh, tady je, čili to je jeden z těch nejstarších, pracovně nejstarších z nás. Také Eh, se velmi věnuje letectví a také se věnuje nebo věnoval námořní dopravě. On vlastně eh, absolvoval v, v sekretariátu všechny, postupně všechny ty eh, různé úlohy, pracoval výborně, výborně, byl velmi diskrétní, poskytoval velmi cené rady. A Mm, ve Spojeném království eh, bychom to řekli tak, že on vždycky nejlépe dokázal říci to, co by řekl předseda, kdyby se mu podařilo říci to, co říci chce. A eh, podobně jako ve dolní sněmovně například, eh, když se začíná s projevy, tak eh, vlastně se vždycky říká, že eh, děláme portréty. Byl také opravdu velmi dobrým poradcem sekretariátu, když tam začali pracovat noví pracovníci, tak jim pomáhal zvládnout to. Vlastně byl takovým učitelem eh, v sekretariátu. Byl mentorem celé řadě lidí a bude nám velice chybět. Vím, že jednou z jeho silných stránek je, že je tím, takovým tím eh, stínovým autorem celé řady eh, textů předsedy, vynikajícím autorem eh, tam, kde vznikly třeba vynikající články na téma, o kterých toho víme tak málo. V tom je vynikající také a Vím, že tedy v tom je vynikající, ale teď odchází do důchodu a já bych eh, mu chtěl velice upřímně poděkovat za veškerou práci, kterou za celé ty roky Eh, odvedl. A to nejenom, eh, když pomáhal mě jakožto předsedovi, ale když pomáhal i eh, všem těm předchozím předsedům v tomto výboru. Přejeme mu hodně štěstí, dobré zdraví do důchodu a samozřejmě budeme rádi, když ho opět uvidíme, bude-li mít chuť přijít, podívat se na nás ve výboru a Eh, podívat se třeba na 38. přepracovávání železničního balíčku. Děkuji, opravdu upřímně děkuji za všechno a přeji hodně štěstí v důchodu. Další stručné oznámení 10. listopadu, to je ve čtvrtek, budeme mít dopoledne schůzi od 9 do 11.30. Důvodem je, že Eh, budeme mít prezentaci nové zprávy o Agentuře pro životní prostředí a to se bude ze vším týkat indikátorů, ukazatelů, které se vztahují eh, k životnému eh, prostředí. Bude tam také komisař a dozvíme se celou řadu zajímavých věcí o nejnovějších Um, informacích, například z oblasti znečišťování životního prostředí v oblasti moří. 9 až 11.30, prosím, nezapomeňte na to. A mám také to potěšení, že eh, opět prezentuji eh, bývalého kolegu pana Jařembovského, který je koordinátorem pro funkční eh, bloky vzdušného prostoru. Těšíme se, Georgi, na tuto prezentaci. Prosím, máte slovo. A poté budeme mít diskusy a pak ještě případně také pan Griffiths dostane prostor. Prosím, Georgi, budeme ti vděční. Pane předsedo, Vážení kolegové, vážení členové eh, Evropského parlamentu, dámy a pánové, to je velké potěšení být opět mezi vámi a předložit třetí zprávu. Já doufám, že to všichni máte v rukou. Eh, bylo to eh, dobře zpracováno z DG Move a já jsem jim za to velmi vděčný, protože si musíme rozdělit čas. Část mám já, část má Peter, takže já se budu snažit hovořit krátce, stručně a a jak nejlépe využít omezený časový prostor? No, takže dám více času na vaše dotazy. První e, poznámka zní, že vytvoření funkčních bloků e, vzdušného prostoru přináší e, výsledky, které jsou zklamáním. A proč Eh, důvod je, že máme devět eh, takových prostorů. Je to postup ze zdola nahoru, to znamená, že je to vlastně v rámci rozhodnutí eh, členských států. Vidíte tady tento postup těchto devět funkčních bloků vzdušného prostoru. Vypadá tak, že u pěti těchto bloků je to stále ještě otevřeno. Je to severní blok, jihovýchodní Blue Med Fab Eh, SouthWestFab, eh, je potřeba, kromě podepsání vlastní dohody, je potřeba ještě další spolupráce s dohledovým orgánem a také mezi poskytovateli eh, navigačních leteckých služeb. A když toto všechno bude skončeno v roce 2012 v prosinci, tak budeme velmi rádi. Navíc tedy ministři dopravy na svém zasedání rozhodli, že urychlí celý tento prostor a doufáme, že to může být podepsáno ještě koncem tohoto roku, což už je blízko. Eh, řada věcí ovšem není ještě zcela jasná. Doufám, že se to do konce roku Eh, vyřeší a eh, já se ptám tady, proč, že se to vyřeší do konce roku, odpovídá se mi, no, protože to bylo tak rozhodnuto. Celkově za to tedy je to trošku eh, zklamáním. Ty čtyři FAB, které již podepsali, jsou irsko-britské, dánsko-švédské a Tady bych chtěl uvést příklady dobrých postupů, jako například dánsko-švédský FAB, který vytvořil holdingovou společnost, a tam jsou eh, dva poskytovatelé navigačních leteckých služeb a oni našli způsob, jak tyto dvě instituce eh, přivést k efektivní spolupráci. A to si myslím, že je velmi dobrý příklad dobrých osvědčených postupů. Eh, u, irsko-britského a dánsko-švédského bloku můžeme hovořit o dobrých příkladech. Střední Evropa, FAP, to bylo podepsáno v květnu tohoto roku ale stále se tam ještě snaží najít způsob, jak spolupráci zorganizovat eh, nejproblematičtější je eh, FABEK, což je klíčový FABEK, protože pokrývá 55 vzdušného prostoru Evropské unie. Eh, již byla v prosinci loňského roku podepsána dohoda a FABEC eh, měl celou řadu zasedání, ale žádné konkrétní výsledky. Eh, zejména ANP se snaží definovat svá národní území, své národní příjmy. A mně se zdá, že tady je vlastně úsilí, co udělat společně jako FAB, co dělat společně v rámci FAB a e, stále ještě čekáme, až e, vlastně bude něčeho dosaženo. E, popisuji to jako tvrdou a těžkou práci, ale já jsem tady vlastně jen objektivní pozorovatel situace a věrně se o tom informuji. Je tady především zapotřebí skutečně zaangažovanosti ze strany členských států. Členské státy velice zdůrazňovaly postup ze zdola nahoru. My jsme původně považovali o postupu ze zhora dolů, ale tady je zapotřebí propojit všechny ty tři úrovně. Nejen uzavřít eh, dohody mezi státy, znáte to, je tady samozřejmě otázka eh, národní svrchovanosti, to je třeba postupovat dohodou nebo ujednáním, ale kromě toho je zapotřebí ještě dalších kroků, aby byla práce skutečně efektivní. Nezapomínejme, že to neděláme z formálních důvodů, děláme to proto, aby FAB, FABy eh, zlepšili Eh, bezpečnost, dopad na životní prostředí, efektivnost, přinesly úspory mezi všemi 27 členskými státy a dalšími zúčastněnými třetími zeměmi. Je tedy zapotřebí ze strany členských států, konkrétně ze strany ministrů dopravy, daleko větší zaangažovanost. Náš výbor TRAN by měl, tedy váš výbor TRAN by měl hovořit s mm, ministry, bylo to v případě již maďarského předsednictví a nyní v případě polského předsednictví. Prosím, apelujte na ministry, aby na to nezapomínali a aby pokročili vpřed. V prosinci eh, bude podepsán eh, Baltský FAB, což by nemělo být tak těžké, když jsou tam dva státy, tak by mělo být jednodušší dospět k dohodě. A pak eh, můžeme také říci, že by bylo dobré, aby na eh, tuto zprávu se podívali také eh, výbory pro dopravu v národních parlamentech a aby žádali od svých ministrů, prosím, dohodněte se, Dohodněte se na této legislativě v rámci zasedání ministrů dopravy. Jistě si Eh, vzpomínáte, my říkáme velice často, eh, jedna věc je schválit dobré předpisy a dobré zákony, ale eh, ty se naplní teprve v případě, že budou prováděny v praxi a nestačí pouze uzavřít takové, tedy schválit takové právní předpisy. A poslední bod, který bych chtěl uvést, Chtěl bych říci, že tady je Gráš report, tedy zpráva Gráš, která se e, týká těchto bodů a v bodě 17 zpravodaj velmi správně volá po e, sloučení e, do těchto devíti fabů, do menšího počtu fabů, jen tak bude možné dosáhnout efektivního využívání evropského leteckého prostoru. Eh, je to otázka Dánska, Spojeného království Švédska, kde vzniká dobrá možnost eh, spojení dvou fabů do jednoho fabu. To je takový eh, příklad práce Spojené království Irsko, Dánsko, Švédsko. To by byl velice dobrý příklad a navrhuje to také váš zpravodaj. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Velmi rád je zodpovím, bude-li to, bude-li to možné. Děkuji. Děkuji, George. Děkuji, Georgi. A první otázky eh, budete možná překvapen, pan Broš. Eh. Děkuji, pane předsedo. Milý kolego Georgu, děkuji ti mnohokrát za tvou práci a za přípravu tvé prezentace. Myslím si, že my, stejně jako ty, jsme potněkud zklamáni výsledkem. To samozřejmě vůbec nesouvisí s tvou prací, zcela naopak také víme, že ten úkol nebyl vůbec lehký, jinak bychom bývali eh, nepoprosili koordinátora, ale pro nás, pro všechny zůstává nepochopitelné, že to pokračuje tak pomalu, protože FAPS, ty bloky lze v podstatě schrnout do dvou bodů, že je to něco, co snižuje náklady a každá země se přeci snaží redukovat náklady, kde to je jde. FAPS přináší více efektivnosti, což znamená v konečném důsledku i více bezpečnosti, a což je téma, které není důležité jenom pro náš parlament a e, přináší to sebou také méně emisí CO2. Tedy v rámci naší komunikace s měnem ven bychom měli tyto aspekty které se týkají tématu, které se na první pohled zdá jako téma příliš technické, pouze technické. My bychom toto měli v rámci naší komunikace směrem na venek jasně ukázat. A pro mě se to také pojí i s touto otázkou. Jak vypadá, jakým způsobem vidí koordinátor budoucnost? Jak může parlament na pomoci či zasáhnout ve prospěch celé, tak aby to celé rychleji pokročilo vpřed. A další věc, druhá otázka, tam, kde to nepůjde, nezávisle tedy na nedostatické nedostatečné politické vůli, od té odhledněme, kde jsou technické překážky. A pojí se to s otázkou, mm, potom rád bych také věděl, kde to funguje dobře. Kde se podařilo v rámci funkčních bloků překážky překonat? To jsou tedy mé tři otázky, které jsem dnes položil a dobře si uvědomuji, že my jako parlament jsme čekali na dnešní schůzi, abychom viděli, jakým směrem můžeme zasáhnout efektivně a jak můžeme pomoci, protože my se jistě napříč frakcemi shodneme na tom, že FAPS funkční bloky vzdušného prostoru nejsou pouze dobrým návrhem, ale že je důležité, aby ta první fáze byla zavedena koncem letošního roku a ta definitivní musí být dokončena do konce roku 2012. Děkuji. Prosím, další kolega. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegu Jarsembovskému nejdříve za jeho prezentaci. On to řekl velice nezastřeně, velice otevřeně to, co mu leželo na srdci. Není mož... Nepokročuje to v podstatě. Mě... Já se tomu ani nedivím, protože my to již nějakou dobu víme, jak ta situace vypadá. A proto je třeba nyní pojmenovat věci pravým jménem a Jedna věc je totiž podepsat určitou dohodu, ale druhá věc je realizovat to podepsané v praxi. A my jako výbor pro dobrou bychom si měli zvážit, jakým způsobem bychom mohli tak trošku zatlačit na členské státy. Toto přeci není prvním pokusem vytvořit jednotný vzdušný prostor. Nejdříve jsme to zavedli, nebo pokusili jsme se o to na dobrovolném základě a nyní se snažíme toto prosadit pomocí legislativy. Samozřejmě je zde ten přístup ze zdola nahoru, to jistě ano, ale nezdá se, že by si členské státy příliš přáli to rozvíjet dále a proto si myslím, že by bylo dobré přijít se zcela přísnými legislativními návrhy a předpisy, abychom pokročili vpřed. Máme v podstatě ještě rok času a já si myslím, že my jak ve výboru TRAN a také e, do toho musí být zapojená Evropská komise, odpovědající komisař. My všichni bychom si měli zvážit, jakým způsobem bychom měli dosáhnout e, a mohli dosáhnout našeho kýženého výsledku. A druhá věc, také to zde zaznělo, všechny ty technické otázky, ty je třeba také dořešit. Organizační otázky, které jsou nevyřešené. Jak to vypadá s statutem personálu a všechny ty věci, které se k tomu pojí. To je něco, co my bychom z evropské úrovně mohli jaksi doprovázet a snažit se to urychlit. Například pomocí toho, že přijdeme se zcela konkrétními návrhy a že se pokusíme jednotlivé strany přiblížit. Možná bychom mohli společně s komisí jak si přejít do ofenzívy. Možná máte i nějakou představu o tom, jakým způsobem bychom to mohli provést, jakým způsobem bychom my, obě dvě instituce, se mohli pokusit eh, o to, aby veškeré strany, kterých se to týká, spolu začaly hovořit a celé se to pohnulo vpřed. Musíme jasně ukázat veřejnosti, že to je velice důležitá záležitost. Jde o bezpečnost, jde o efektivitu a jde také o životní prostředí, o naše cíle v oblasti ochrany klimatu. A je také, jde také o to, aby jednotné evropské nebe se stalo doopravdy skutečností. To je vlastně něco, co musí stát na konci toho řetězce veškerých aktivit a my bychom se měli snažit do té věci opravdu vnést pohyb. Další řečník, děkuji. Již bylo řečeno, že to nefunguje správně. My jsme velice zklamáni, i když jsme se toho obávali. Georgu, já jsem ti sama říkala, protože tě znám jako člověk, který je velice angažovaný. Já jsem byla přesvědčena o tom, že se ti podaří přesvědčit veškeré šéfy vlád, že to nejenom podepíšou, ale také něco učiní. A my si přejeme, abychom měli jednotné evropské nebe a proto si musíme rozmyslet, co můžeme učinit, abychom to podpořili. Teď si tedy jednal s celou řadou zástupců v, celou, v celé řadě štěnských států. Podpisy to je jedna věc, ale druhá věc je realizovat to, co je obsažené v dohodách. Možná by bylo možné to propojit s předsednictvím na radě, protože právě polské předsednictví, myslím, teď mělo docela dobrý úspěch s tím baltským FAB, pak přijdou dánové a já si myslím, že i je by to mohlo zajímat a mělo by to být jejím cílem v této oblasti posloupit před a snažit se přesvědčit své ostatní kolegy na radě, členské státy na radě, aby se také rovněž pohnuli vpřed. Takže by bylo dobré si uvědomit, kdo je naším kontaktním partnerem, koho lépe zasáhneme, kdo se s námi spíše bavit nebude. Co tedy můžeme udělat proto, abychom tak trochu donutili ty, kteří nechtějí spolupracovat, aby spolupracovat zašali? A dále, měli bychom možná dělat nějaké akce pro veřejnost, možná spole, ve spo, společně s leteckými linkami, se všemi těmi, kteří mají zájem o to, abychom měli efektivnější letecký provoz. Tímto způsobem bychom eh, se mohli snažit ovlivnit šéfy vlád, kteří se stále ještě tak nějak brání tomu, ale mohli bychom se taky snažit ovlivnit i veřejnou samotnou. Co si o tom myslíš? Děkuji paní Foster, ECR. Eh, já chci eh, poděkovat panu Jařembovskému za jeho prezentaci a opravdu nejsem pesimistkou, ale Eh, pokud eh, George s nimi nehne, tak opravdu nevím, kdo eh, s nimi pohne. Já prostě souhlasím, nestačí to. Ta legislativa ohledně jednotného prostoru vzdušného, to už se přece řeší velice dlouho. Pořád eh, hovoříme o nějaké podpoře a jeden z klíčových problémů je přece znečišťování, zahlcení prostoru, ceny letenek. Je to otázka velkých konkurenčních eh, témat, kromě zřejmých eh, problémů s řízením a mělo by se to prostě celé pohybovat mnohem rychleji. Jistě je dost ambiciozní myslet si, že se to všechno spustí v roce 2012. Je krásné mít datum, nechápejte mě špatně, ale ono to asi nestačí. Co pro mě představuje největší zklamání je, že členské státy se k tomuto zavázaly. Já vím, co říkám. Jsou tady prostě různé protichudné zájmy, jsou tady různá témata, jsou tady členské státy, a nehovořím pouze o e, té kontrole, e, které jsou zase nasměrovány trochu jinak. E, jsou velmi zkušené, ale mají své zájmy. A prostě pokud se tohodle, toho eh, klimatu nezbavíme, tak George eh, může bouchat na dveře a křičet a ničeho nedosáhne. A nakonec to prostě není ani věc tohohle výboru. Členské státy určité věci podepsaly a tím se zavázali, že budou postupovat určitým způsobem. Podívejme se na Cezara eh, a co dělá. Tady přece skutečně jde o to, že tady by mohl být velký plán, který by posunul věci v řízení letecké dopravy o velký kus dál. Samozřejmě mě velice zajímá, zajímá, co na to celé e, řekne komise a jak ona to vidí. A to, co by mě zajímalo, e, je následují věc samozřejmě Spojené e, království, Dánsko a Irsko posunuli věci dopředu, to mě těší, ale komise tady ve své zprávě ukazuje, že Spojené království si nechalo ty své plány Eh, vlastně nechalo spadnout pod stůl, eh, eh, takže zase to tak slavné není. Mě by opravdu zajímalo, co na to komise řekne a pokud by to bylo možné, tak bych ráda ještě reagovala na případný, případné vystoupení komise. Děkuji ještě jednou Georgeovi. Já to skutečně nevidím jako nějaké tvé selhání. My všichni děláme, co můžeme, ty určitě první ze všech, ale uvědomíme si, že většina letišť jsou komerční podniky, oni také vědí, vědí, co chceme a i, ty, i ta letiště musí vyvinout určité lobovací úsilí vůči vládám, musí to být kolektivní záležitost. E, děkuji, pan Griffith, e, potom ohledně Aki a teď pan Kohlíček. Mm, vítám, vítám našeho váženého exkolegu, pana Jařembovského. Chtěl bych ho ujistit, že nadále šťouchám do komise ve věci vody na palubě letadel a že to nenechám. Tak eh, pojďme se podívat do FAP Central Europe. To je opravdu problém a to už delší dobu. Já jsem ještě v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky byl zpravodajem u mezinárodní dohody o uspořádání leteckého provozu nad střední Evropou ve středních výškách. Po pěti letech ve Vídni nebyl vybrán ani pozemek natož aby se začalo vůbec něco budovat. Čili tam je třeba, aby všechny ty strany té dohody se o něco začaly snažit. V České republice, jak jistě Georg Heřembovský ví, je velmi moderní řízení letového provozu a Češi Slováci vždycky spolupracovali velmi dobře. Problém vidím v tom, jak dát dohromady ty čtyři kohouty na jednom smetišti, protože Rakušáci si myslí, že oni jsou nejlepší, Maďaři v technických otázkách nikdy nebyli tak dobří jako v paprikách, ale přece jenom si myslí také, že to musí mít svoje. A my jako Češi jsme měli už někdy ve 30. letech, kdy jsme ještě žádný z nás nebyli ani v plánu, heslo vzduch je naše moře. Mně tam chybí ještě jedna věc a to, co bude s Černou horou, vzdušným prostorem. Černá hora, Srbsko, Makedonie. To je ten ostrov, který je hned vedle FAB CE a Danube FAB. A druhá moje otázka je, jak to vypadá s Islandem, který zahájil přístupová jednání a s Grónskem, protože ten prostor nad Grónskem a Islandem, to je ten prostor mezi námi a spojenými státy, s kterými máme Open Sky Agreement. Takže bylo by logické, kdyby tento prostor někde byl vykryt, tak jako je třeba Southwest, tady označeno kus Atlantiku. A závěr, máme nějaký konkrétní úspěch v tom jednání o FAP Střední Evropa? Případně kde vidíme ten hlavní zádrhel. Teď my se můžeme sejít poslanci ze středoevropských zemí, máme ukončeno vyjednávání s Chorvatskem, které jistě teď je právě ta vynikající doba, kdy bude ochotno k jednání po všech stránkách a myslím si, že jako poslanci bychom mohli lecos udělat. Ty ostatní prostory to mají relativně jednoduché, ale tady jsou relativně stejně velké státy relativně každý si myslí, že on je ten nejlepší a není tady žádný výrazný pantáta, ten největší. Takže proto je to jednání samozřejmě daleko složitější. Děkuji. Pan Finanze. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Jarzembovskému za jeho aktuální informace. Já mohu pouze potvrdit to, co již řekli kolegové. Velmi jsme se v té věci angažovali, jsme toho mínění, že FAPy jsou opravdu velice důležité v souvislosti s vytvořením jednotného evropského vzdušného prostoru. Ale ono to tak nějak nefunguje. Nefunguje to, jak by mělo a všichni to víme. Já sám bych nyní rád opustil hranice Evropské unie a bylo by možná lepší se podívat na to, jak to vypadá na východě či na jihu středomorského prostoru. Tam jsou neevropské země, které jsou rovněž združené či jsou zapojené jakožto pozorovatelé do tohoto velkého záměru. A jak to vypadá tam a jakým směrem se to v těchto oblastech má ubírat dál? Trošku se to tak nějak zadrhlo u celé řady fabů a souvisí to rovněž s, s politickou nestabilitou v oblasti středozemí. Máme tam Jižní břeh Středozemního moře, celé ty politické nepokoje, arabské jaro a tak dále. Ale již předtím tam existovaly problémy. Je tedy třeba se nějakým způsobem pokusit o jednotný postup. Děkuji. Děkuji. Nikdo z další se zdá se nehlásí, kromě mě a George, takže já bych si dovolil pár připomínek, pokud mohu. Za prvé, je opravdu velmi neobvyklé, abych se stoprocentně stotožnil s paní Foster. Dokonce 100 plus 1 procent ale tentokrát je to 100 plus 1 plus 1. A já si myslím, že to je možná důvod k nějakému tiskovému prohlášení. Prostě naprosto pravdivě hovoří a je to prostě tak, že pokud tady nebude dost eh, politické vůle, tak se to všechno potáhne nebo zastaví. A to je třeba říct na plná ústa. Víte, my jsme se ptali eh, zúčastněných stran průmyslového odvětví, eh, také eh, členských států, abychom se pohybovali rychlostí moderního tryskového letadla a průmysl byl pro. Dobře, my se pohybujeme, dejme tomu, rychlostí 747 myčky, zatímco členské státy se pohybují eh, tak zhruba na hřbetě osla či, eh, či velblouda a to opravdu není, není možné. Já si velice vážím úsilí, které vyvíjí pan Jařembovský a naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. Pokud s tím nehne George, tak pokud tam nebudeme mít, dejme tomu, 50 tun TNT, tak nevím, jak se to pohne. Tady, co se mě týče, eh, tkví jádro pudla. Když se podíváte na Fabek, tak to eh, je eh, zásadní. Podle mého názoru je to hlavně problém nedostatek vůle ze strany členských států prostě s Fabekem pohnout a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 po, eh, snažit se z, z, dohodnout s odboráři, s e, eh, letového provozu a tak dále, protože oni se bojí stávek a různých eh, dalších akcí. No, mohou tady být uvedeny určité záruky a tak dále. Takže všecko, co je jen trochu politické, představuje problém. A to mě vede k dalším e, otázkám. Já jsem naprosto a plně přesvědčen, že kdyby tady byl, byla politická vůle v těch zemích, zemích, kde bychom měli eh, prostě, eh, dejme tomu, určité problémy, tak by se to, tak by se to všechno pohnulo. Není to problém technický, není to problém eh, prostě letectví civilního, není to problém jiný než politický. Je to prostě politický problém, který vznikl nevůlí určitých vlád, určitých zemí a nedostatek prostě dostatečné Eh, dostatečné eh, vůle k nějaké dohodě. Nedělejme si tady žádné iluze. Myslím, že bychom měli dánské předsednictví tlačit k tomu, aby si tento bod vytkla za jeden z cílů svého předsednictví eh, v první polovině E, příštího roku. Tady neexistuje na radě nějaký formální plán pro dánské předsednictví a já si myslím, že toto by mohl být ideální e, bod pro neformální e, radu za dánského předsednictví. Dívám se směrem ke komisi a doufám v určitou podporu při prosazování takové té, takovéto věci. Vím, co řekl pan Kohlíček, pan Fit o těch dalších zemích. Oni se, oni se nemílejí, ale myslím, že skutečně e, prostě dost dobře nejde, abychom Islandu říkali, co má dělat, když si se stejnými věcmi nedokážeme poradit. Nemůžeme až tak dobře říkat Srbsku či e, Černé hoře, co, máme, e, co mají dělat. Měli bychom prostě vidět břevno v oku vlastním a ne třísku v oku bližního svého. Takže já chci Georgeovi poděkovat skutečně upřímně, protože ty se sem vydal a e, řekl s nám to do očí. Nevykládal s nám takové ty běžné věci, takovou tu evropskou omáčku, bramboračku, kterou tady vždycky slyšíme, ale ty si prostě řekl něco zásadně e, a řekl, že se ty věci nedaří. A proč se nedaří? No, protože členské státy prostě neplní své povinnosti. Takže za to ti budiš vzdán dík a e, teď ti dávám prostor pro odpovědi na otázky. Já se pokusím být stručný, protože vím, jaký máte pořad jednání a vím, co vás ještě čeká za další témata. Domnívám se, že toto není otázka skutečně nějakých technických problémů. Ony tady některé ty technické problémy jsou, ale nejsou to ty zásadní věci. Skutečně je zásadní, v tom naprosto souhlasím, eh, jaká je ta politická vůle ministru. Někteří ministři se mnou dokonce vůbec nechtějí mluvit, protože pak by museli říct určité věci, aspoň něco o FAP a oni o tom mluvit nechtějí. Eh, oni prostě nemají problém hovořit o TNT, eh, oni nemají problém eh, s eh, jinou, eh, jinými druhy dopravy, ale tady ano. Takže se to prostě musí dostat na politickou agendu ministrů. Pokud se podíváte na meritu věci, jak bychom tedy mohli věci zlepšit, tak v té první fázi samozřejmě je otázkou, zdali potřebujeme vůbec všechna ta e, centra e, letecké kontroly, která máme. Pokud chceme uspořit, e, tak je tady další, jsou tady další věci, které můžeme dělat. Nechci třeba hovořit o nějakých procentech, ale pokud se podíváme na provozovatele a jejich zaměstnance, alespoň 50 těch eh, lidí, kteří tam pracují, jsou eh, vlastně z těch podpůrných eh, různých profesí. Nejsou to kontroloři leteckého profesu jako takový. A myšlenka FABu je, jak můžeme organizovat naši práci efektivním způsobem. Takže například pokud je někdo Eh, pokud prostě se dohodne, tak dejme tomu letecká kontrola dělá pro všechny eh, ty skupiny, pro všechny země v té skupině eh, kontrolu leteckého provozu, druhá země má na starosti IT a tak dále a sejdou se ty úplně nejlepší možsky a Eh, pak to potom by jednotlivé rezortní orgány v těch jednotlivých zemích nemuseli dělat všechno. Bylo by to efektivnější a rychlejší a lepší ale eh, všechny NSP teď jsou v zákopech, nechtějí se ničeho vzdát. I kdyby to bylo, dejme tomu, efektivnější, Eh, mít eh, leteckou dráhu z země A do eh, země B přes zem C, tak nikdo se toho netkne, dělá s tím žádné změny, protože jsou tam možná nějaké skryté zájmy a finanční zájmy a tak dále. Každý členský stát bojuje za sebe a ta myšlenka FABu, eh, ta myšlenka práce eh, v rámci FABu není zakořeněna v NSP. Eh, ty národní dozorové orgány jsou milí lidé, ale nemají žádný vliv a na ministerstvech tam na to všichni kašlou. Oni prostě nechtějí mít problémy s odbory a přitom by je nemuseli mít. Já jsem odborům řekl, podívejte se na letecké chemický průmysl. Problém tady v následujících letech bude. Eh, pokud eh, eh, byste dělali ve FABu děli věci efektivněji, a dva lidi by, dejme tomu, neměli práci v této oblasti, tak by tady byla práce pro ty dva nadbytečné eh, v jiné sféře, protože je tady zajištěný růst. Řekl jsem odborům, že se nemají fabu bojí bát, protože je tam eh, obrovská šance, ale ten strach tady přetrvává. A my musíme hledat dobré příklady. A tady jsou dobré příklady. Eh, například Eh, holdingové společnosti, vytvořit holdingové společnosti, se skupit ty úkoly a je to celé efektivnější. Máme i jiné příklady, eh, například VFS eh, ve dřív, nejprve to bylo ministerstvo, pak to byly tři E, samostatné podniky a teď to prostě jsou tři lidé v jedné kanceláři, kteří dělají stejnou práci, každý přišel úplně e, odjinut. každý má svůj plat, každý má svou penzi, každý má své, e, své dovolené, své práv, svá práva, nemusíte se nějak dotknout negativně práv těch lidí, ale proto je třeba také mít určité eh, programy, určité harmonogramy, určité cestovní mapy. Nelze všechno změnit ze dne na den, ale ty změny možné jsou. A eh, zatím samozřejmě je tady celá řada otázek hypotetických. Já s tebou, Tony, souhlasím. Ministři si prostě musí vzít ty faby za své, musí se posadit kolem jednoho stolu a začít přemýšlet na tom, jak se ty věci dají řešit a třetí státy. To je docela dobrý e, příklad. Například e, FAP si tam se připojili dobrovolně Chorvatsko, a Bosna. E, takže je také dobré se podívat, kdo se chce připojit, kdo chce připojit Srbsko, Eh, a všichni říkali, eh, když jsem se neoficiálně ptal, radši se toho nebudeme dotýkat. Máme nicméně holding eh, v západním Balkánu a někdo musí na sebe vzít tu politickou vůli a zeptat se, jestli tedy přijdou, přejdou k tomuto fabu nebo k jinému fabu. Takže opakuji, je to otázka pro členské státy a ne pro komisi. Komise má napravdu, naprosto pravdu. Členské státy říkali, že mají dost času do roku 2012, i když tvrdí, že to chtějí celé zrychlit zrychlit a víme, že potřebují ještě víc času, aby to celé rozběhli. Naprosto souhlasím, je to otázka pro členské státy, ty musí prokázat politickou vůli. To je velice důležité. A je třeba být upřímný. Některé eh, eh, průmyslové eh, holdingy také byly proti. Kalas údajně podle nich nedělá dobře. Já jsem jim řekl, E, musíte být opatrní. E, my jsme byli velice pomilí. První balíček v roce 2004, druhý balíček v roce 2009. V tuto chvíli komise nemůže dělat vůbec nic, protože podle práva, které jsme stvořili my sami, členské státy mají čas až do 4. prosince 2012. Za druhé, pokud chcete mít nový balíček, a e, změnit to e, od přístupu ze spoda nahoru k přístupu z hora dolů, tak e, samozřejmě komise se k tomu musí vyjádřit. Komise si, myslím, nebude proti nějakému přístupu ze zhora dolů a pokud byste eh, pak, dejme tomu, představili takový eh, třetí balíček, tak takový balíček by potřeboval minimálně dva roky na to, než by byl dokončený a pak zase ještě aspoň jeden rok na to, aby členský, eh, členské státy to implementovaly a to už jsme někde u roku 2015-2016, takže proto já říkám ne. Členské státy mají FABY organizovat, mají tu povinnost a parlament s komisí e, ruku v ruce musí tlačit státy, členské státy na to, aby se zhostili svých e, povinností, svých závazků, které jim ukládá zákon, právo. Takže společně s leteckým průmyslem, s letišti musíme vytvořit určité veřejné e, akce, e, také přemluvit určité ministry, protože tady si myslím, že e, důležité, abychom získali veřejnou podporu a také od průmyslových subjektů. Ne nějakou velko, velké další kolo. Je třeba to udělat v tomto kole a ono to jde. Takže vám velice děkuji. Pokud máte nějaké myšlenky ještě k Islandu, no, musím být upřímný, to je určitý problém. Já jsem jim řekl, že pokud se chtějí připojit k evropským společenstvím, k Evropské unii, tak by měli převzít náš systém. A oni říkají, my zatím nejsme členy, e, náš systém nám vyhovuje. A Oni mají vlastně ještě tu kontrolu leteckého provozu, provozu eh, přes eh, telefonní spojení. Je to systém velmi speciální, takže to eh, musím naprosto souhlasit a také souhlasím s tím, co řekl Gesína a další. Každý poslanec by také měl hovořit se svými národními ministry, ptát se, co k tomu přinášejí oni E, například italský poslanec, europoslanec by se mohl zeptat svého ministra dopravy, kde je ochoten o tom e, hovořit a jaké země chtějí přizvat, protože na pracovní úrovni jsou ty kontakty v proudu, ale oficiálně není nic. Takže postupujme takhle, já vám děkuji za pozornost a e, prosím, pokud máte další dotazy, rád vám na ně e-mailem odpovím. Děkuji, předseda. Eh, teď pan Peter Griffiths, který je předseda eh, orgánu pro revizi výkonu, Performance Review eh, Board, který bude spíš hovořit o těch technických aspektech pokroku, spíš než o nedostatku politické vůle. Tento orgán je nezávislý orgán, který monitoruje výkonnost a vytváří ukazatele pro různé oblasti. Takže, pane Griffith, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové eh, parlamentu, děkuji vám mnohokrát, že jste nás pozvali na vaše zasedání. Já eh, Doufám, že se tímto vystoupením zodpoví některé otázky. A rozhodně tady je věc, kterou můžete udělat i vy a já se eh, toho velice rád dotknu. Ti, kdo neznají příliš takové, takové to takováto schémata eh, o výkonnosti, tak eh, můžeme říci, že je to vždy jednou ročně. V září loňského roku bylo první, eh, v září tohoto roku jsme předložili zprávu, kterou jsme předložili Evropské komisi. Bylo to 20. 8. září a eh, vy to tady máte v prezentaci na diapozitivech. My se snažíme eh, v horizontální podobě ukázat eh, výkonnost. Vidíme, že je to 7,5 ročně a dále 3,5 ročně a maximálně je to 0,5 to je tedy několik čísel, které můžeme uvést. 40 tisíc lidí, kteří pracují v tomto odvětví, eh, představují 6,2 desetiny eh, eh, miliard. Vy nakládáme 18,9 miliard na řízení provozu. Výkonnost můžeme vyjádřit tak, že 21 zemí žádá o přehodnocení svých plánů podle těchto cílů. V současné době máme 0,78 eh, bodů eh, jako rozdíl. Pokud jde o spoždění, eh, ta vyjadřujeme také ve svých tabulkách. Jak to vysvětoval před chvílí George u FABu, to je vlastně otázka, co se v současných procesech FABu může poskytnout a co může být také v rámci jednotného evropského nebe. Podívejme se nyní trošku podrobněji. My se snažíme porovnat eh, dopady na životní prostředí a náklady v leteckém provozu a současně se snažíme vyjádřit tyto náklady. Cíle v oblasti kapacit to vidíme tady na tomto diapozitivu. A to je rozdíl mezi tím, co chceme, co žádáme v, eh, a dále eh, modře jsou cíle 2012 až 13 a dále zeleně je, co bylo dosaženo. Eh, to jsou vlastně takové cíle, které chceme dosáhnout. A když se podíváme na náklady, náklady způsobené spožděním, což je dole uvedeno. A e, tato je ostatně obor, který se už e, maximálně snaží dosáhnout konkurenceschopnosti na velice složitém trhu. E, tato čísla mohou být dosažena v leteckém průmyslu a tím by se zvýšila konkurenceschopnost. Podívejme se nyní na tato čísla. Vidíme, jak je složité cílu dosáhnout. Máme tady Maďarsko, eh, Dánsko, Švédsko, Spojené království, Polsko, eh, Španělsko, Rakousko, Fabek a Řecko. Podívejme se, eh, srovnejme si také velikosti. Fabek tady vlastně nedosahuje jen o maličko toho cíle. 0,5 je to momentálně a my žádáme 0,31. To není opravdu tak velký rozdíl. Eh, na konci je Řecko, to je trošku zneklodňující, když se na to podíváme. Eh, tady eh, tento nárůst se vlastně projevuje v průběhu let a nikoli snížení. To je velice důležité pro spojení na Dálný východ a do Asie, takže tady narůstající zpoždění, který, kterým dochází v Řecku, pak má dopady na další tyto spoje. A Eh, to jsou pak neuměrné náklady, neuměrně rostoucí eh, náklady. A musíme na tom pracovat společně. Já eh, také jsem velice pozorně poslouchal kolegu z České republiky, který hovořil o aktivitách ve FAB CE. Když se podíváme na FAB CE, tak vidíme, že to všechno probíhá v rámci úsilí, které není úplně koordinované. Když se podíváme na nejmenší stát Slovinsko, tam vlastně se zdvojnásobily, prakticky zdvojnásobily náklady tím, že došlo k obrovským investicím během tří let a to bylo vlastně nejrychlejší eh, nárůst. A přitom eh, je vlastně eh, tak strašně krátká doba pro přelet této země. Eh, Rakousko, Slovinsko a Maďarsko spolupracují a ti by mohli velice zlepšit eh, své výkony. To znamená, že by tam prakticky nedocházelo ke spožděním. To by eh, přinášelo další růst a také by to zajistilo to, že FAB by měl daleko větší dopady. Další uh, diapozitiv když bychom se měli bavit o e, nákladové efektivitě, tak to je docela sympatický trend. E, tady se to téměř daří po první, v prvním roce, ale z, e, v roce 2013 a 2014 už to nevypadá zase až tak dobře v předtihu. Takže když o tom diskutujeme, co by se tak asi dalo dělat, myslím, že ve vašich vlastních zemích byste se měli zeptat těch lidí, kteří v tomhle pracují a že by to bylo docela docela užitečné. 23. Eh, října v letošním roce budeme ve výboru o jednotném eh, evropském nebi hovořit o tom, eh, hlasovat o tom, jak toto uzavřít, ty prázdná, ta prázdná místa. 21 států, které zatím, kterým se nedaří. Česká republika, Rakousko, Kypr, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Malta, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Eh, Slovensko, Slovinsko, eh, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Eh, tyto země nedostali, nedali dost velké příspěvky tomu celému plánu, tomu celému režimu. Takže takhle se situace má v tuto chvíli. Další průsvitka. V prvním období jsme téměř dosáhly cíle pro, roce, pro rok 2012. Zelená je trochu vyšší, znamená to, že to bude 13 milionů v rozpočtu. E, není tam velká marže, vzhledem k, že, to, že rozpočet je 6 miliard, e, takže v roce 2013 to bude dalších více jak 100 eh, milionů na dalších nákladů, což je 256 milionů dohromady. 18,9 miliard je rozpočet, takže 260 eh, pardon, 256 milionů, tak státy mohou eh, dát dohromady. Co tedy závěrem. Cíle SES, tak tady samozřejmě všechny zúčastněné strany mají veliká očekávání. Já eh, to rád slyším. Eh, ta očekávání jsou již vysoká eh, řadu let a teď prostě by, zač- by se měly začít objevovat výsledky. Takže výkon na úrovni Evropské unie se zlepšil ve všech státech, nicméně Eh, v naší zprávě, která je vydána eh, na našich webových stránkách, Eh, což je součást Eurocontrol, eh, se můžete dozvědět víc. Ty eh, cíle představují velkou výzvu, ale nejsou nerealistické. V prvním období chceme dosáhnout dvou cílů. Především ten režim výkonnosti, který jsme si stanovili a za druhé chceme zajistit, aby ten režim byl funkční, aby se také obohatil o e, naše e, vlastní e, výstupy. Náš orgán tady už je celou řadu let a k tomu také ještě výstupy z Evropské komise. Ty cíle byly stanoveny v roce 2010 a je možné jich dosáhnout ty členské státy dosáhly řadu cílů, ale mohou učinit ještě víc a e, i Evropská komise e, musí v tomto směru vyvinout větší úsilí. Některé státy musí revidovat e, plány nejprve v soudržnosti mezi sebou a také Eh, s nadnárodními orgány. Takže eh, všechny tyto věci se v příštím roce zhmotní v nějaké konkrétnější výsledky. My si opravdu myslíme, že ty cíle eh, jsou cíle, kterých lze dosáhnout. 27 doporučení je obsahem naší zprávy. Komise je podpořila a budou hlasová, bude o nich hlasováno ve výboru pro Evropské jednotné nebe. A myslím, že pokud budou uvedena vchod, takže budou znamenat velký krok ku předu. Předseda, děkuji vám, pane Griffite. Můžeme zase rozsvítit v sále. Prosím vážené poslance a poslankyně, aby se vyjádřili, pokud mají nějaké dotazy. Pan Alkadruj, paní Foster, takže pan Alkadruj jako první, prosím. Ja, ik zou uh, meneer Griffiths willen danken voor uh, de zeer duidelijke toelichting. Uh, ik had gewoon één korte vraag, namelijk uh,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 door de deployment phase, zoals men dat noemt. Die... Jsme v takové přípravné fázi a e, mám otázku tedy k Cezaru. E, jde o to, že e, tady chceme vidět nějaké konkrétní návrhy, takže moje otázka je tato. Tady se hovoří o roku 2014 a dalších obdobích. Má Cezar nějaký dopad? máte pocit, že něco v tomto směru se dá říct. Skutečně bych rád nějaké další informace. Děkuji, teď je na řadě paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci v mezidobí, kdy vlastně toto všechno se údajně bude pohybovat kupředu. Je tady několik členských států, co se týče přehlcení či kontinuity, eh, které měly flexibilní užití eh, leteckého prostoru či vzdušného prostoru. Eh, a já bych chtěla říct, že mě docela zajímá, a to byl vlastně problém ještě předtím, než se hovořilo o fabech,

Máme prostě členské státy, které i teď trvají na tom, že nechtějí v žádném případě uvažovat o flexibilním užití vzdušného prostoru jak civilní, k civilním, tak vojenským účelům. Je to tak? A druhá otázka, eh, je to možná zvláštní, že se ptám, eh, ale musím, jsem ze Spojeného království, musím říct, že jsem trochu eh, zklamaná, že my prostě nedodržujeme dosahujeme ve Spojeném království určité cíle, že se nám to nedaří a přitom 75 Eh, eh, lidí, kteří vstupují na naše území, k nám přiletí eh, lete, letadly, takže to je pro nás je letecká doprava zcela zásadní. Takže jak třeba postupují diskuze s NATY, s, jako s poskytovateli služeb. Já o tom se až tolik podrobností nemám. A vy jste také zmínil ty manažery sítí. Eh, moc jsme o nich neslyšeli od eh, výbuchu sopky, eh, takže zdá se, že znovu vstupují na povrch, takže realisticky Myslíte si, že se nám podaří řešit některé z těchto otázek, protože Eh, ono to prostě nevypadá moc dobře, když se na to člověk podívá. Takže, pane Griffithe, chcete teď odpovědět eh, na tyto dvě otázky a pak dáme prostor komisi. Děkuji, pane předsedo. Jsem skutečně rád, že eh, jste tady zmínil otázku o Cezaru, protože to je velice zásadní projekt, který opravdu musí začít přinášet výsledky v druhém referenčním období, to znamená od roku 2015 dál se tento program stane pro nás extrémně relevantní. Eh, on prostě musí dosáhnout na určité oblasti, ve kterých bude znamenat opravdu průlom. Je to eh, to klíčové, co od něj chceme. A toto hodnocení musíme provádět s Evropskou komisí. My jsme ten proces zahájili, takže s IP je to ten první eh, proces. Je to dopis, který byl popsán 10. poslán 10. května a my jsme se ptali, co komise vlastně zamýšlí s těmi svými eh, ukazateli a teď je prostě třeba odpovědět eh, na to, kolik z těch investic jde na výsledky ještě před uvedením eh, Cezára vchod. Takže Tady eh, chceme vědět, eh, co bude eh, dosaženo před spuštěním Cezar a co poté, co bude spuštěn. Takže my jsme nedostali zatím moc dobré odpovědi a chceme na státy tlačit, aby nám poskytly lepší. Potom 10. listopadu začneme s celým plánováním, to bude trvat zhruba tři roky a Cezar bude v tomto směru klíčový, klíčovou složkou. Chceme vědět, co tedy bude dosaženo v tom druhém referenčním období období. Chceme prostě zajistit, aby Cezár měl ty dopady, o které stojíme. Myslíme si, že to může být úspěšný projekt, ale musíme si zajistit, aby jsme to všechno průběžně měřili a e, aby to přinášelo to, co od toho očekávám. E, samozřejmě, pokud se chceme e, dobrat těch cílů, které jsme si stanovili, tak tady musí dojít k dramatickým změnám, protože čas rychle běží. Do roku 2020 chceme zhruba 50 výše výsledků eh, od eh, PRB eh, bude muset E, snižovat 12, 7, e, o 12,75 ročně, pokud chceme dosáhnout těch výsledků, které jsme si stanovili. A teď k otázce paní Foster. Jsem e, rád, že jste s tímhle, s tímhle přišla, protože co my tady vidíme, když se díváme na plány členských států. Fabek je v tomto směru lídrem. E, s, tou, e, s tím flexibilním e, vzdušným prostorem se pracuje docela dobře, ale zase je třeba, aby to bylo převedeno do těch 29 členských států, které užívají evropský vzdušný prostor. Já jsem si jist, že v tomhle směru se dá udělat mnohem víc. Když se podíváme na monitorovací proces, který chceme spustit v roce 2012, tak určitě se budeme zabývat některými mechanismy pro flexibilní využívání vzdušného prostoru, protože chceme vědět, vědět, kdy, eh, nejenom kdy eh, vojenské síly ho dávají k dispozici, ale také kdy ho civilní doprava využívá. Eh, takže až budeme začínat s tou prací kolem monitorovacího systému, tak bychom tuto otázku mohli také zpracovat do větších, větších podrobností. Možná po prvním roce, co to bude celé fungovat, už budeme mít lepší představu, do jaké míry je to tedy realizováno PRB nehovoří s nikým jiným než s orgánem pro eh, civilní letectví ve Spojeném království a je to jejich práce, aby zavedli systém jednotného vzdušného prostoru. Oni prošli E, takovým procesem revize nákladů, hodně v tom směru pracovali, ale zatím to nedosahuje ambicí e, cílu jednotného evropského vzdušného prostoru, takže oni se musí, bude e, muset víc snažit. Říkají, že na tom pracují a kolem 20. října se máme znovu sejít, takže pokud chcete se s námi sejít, abychom Eh, abychom eh, o tom pohovořili, tak nepochybně mý kolegové v komisi to mohou eh, z, pomoci zorganizovat. Nikdo z tohohle není vyloučen, všichni o tom mohou diskutovat a já budu moc rád, když o tom budou diskutovat i Spojené království a můžeme vám v tomto směru pomoci. Ohledně network manažera, tak to je někdo, kdo hodně pracoval i v letošním roce, nebyl tak vidět jako jako v případě výbuchu bomby, ale v Rakousku a Kypru eh, tam se hodně pracovalo, tam eh, byli velice zaměstnaní a pokud budeme eh, pokračovat v této tendenci, v, pracovat se na těchto dvou státech, tam se brzo již podaří dosáhnout cíle 0,5 Eh, takže eh, manažer začíná eh, velice jaksi, tvrdě pracovat, ale potřebuje ještě trochu času, aby skončil se, s tou zprávou. E, nám má předat e, vlastně e, informace o strategickém plánu počátkem roku 2012, abychom my to mohli zpracovat do června 2012 a přijít s určitými doporučeními. Network manager je klíčový, klíčovou funkcí a musí dále pracovat. Děkuji, a vám chci oběma poděkovat a panu Griffisovi za tuto prezentaci i za panu Řembovskému Eh, myslím, že jsme měli dobrou diskusi a také jsme eh, pocítili, kterým směrem bychom my se eh, měli zaměřit jakožto politikové, tak jak to bylo tady jasně řečeno. Ano, přesně to je zapotřebí. Je zapotřebí, abychom trochu tlačili i na naše vlastní, to znamená národní ministry, národní orgány, aby také odvedli svou práci a splnili své závazky, takže ještě jednou velice vám děkuji a e, těším se, že vás zase v budoucnu e, u nás přivítáme. A nyní prosím, tady máme e, tyto květiny pro našeho kolegu a já myslím, že je třeba je předat, požádám místo předsedu, aby, místo předsedkyni, aby předala tyto květiny. Vždycky je to hezké, když květiny předá eh, spíše krásná žena, než eh, jen takový muž. Okay, so if we can go on to the Dostáváme se prosím k dalšímu bodu a to je moje zpráva, moje vlastní zpráva a jde o e, protokol spolupráce s ICAO. Tady bych chtěl jako celkový obraz připomenout, že 190 členských států současně vytváří ICAO a e, tady se tedy pracuje samozřejmě v otázkách bezpečnosti leteckého provozu, řízení leteckého provozu a ochrany životního prostředí. E, většina norem ICAO a většina požadavků e, ICAO jsou také zakotveny v evropském právu. A e, samozřejmě v mm, environmentálních standardech pro letadla a podobně. EU má obrovský zájem přispívat k procesu vytváření politiky v rámci ICAO. A to eh, nejen pro otázku konkurenceschopnosti vlastního leteckého průmyslu. Eh, protokol o spolupráci se snaží posílit vztahy, posílit spolupráci mezi EU a ICAO. A to zejména proto, abychom zajistili lepší harmonizaci standardů a lepší koordinaci příslušných eh, aktivit. Eh, jde o, zachov, jde o lepší využívání omezených zdrojů a eh, omezení dvojího vynakládání úsilí je třeba také společně využívat eh, dosažených výsledků. A také je tady otázka účasti na společných auditech a inspekcích. Dále je tady elektronická výměna údajů a poskytování přístupu k databázím. Návrh rozhodnutí radu, rady počítá se schválením tohoto memoranda a půjde o další otázky realizace, provádění eh, tohoto memoranda, to znamená rozvíjení eh, spolupráce. Je tady samozřejmě otázka pravomocí rady, otázka pravomocí komise a členských států. Eh, kromě toho jsou tady specifické oblasti spolupráce, které budou vyjmenovány v, v příloze a budou nedílnou součástí textu. Eh, je to ostatně ve společném zájmu, tak jako je to také v zájmu dopravců. A proto eh, rada pověřila komisi, aby eh, tady stanovila požadavky na bezpečnost leteckého průmyslu. Zapotřebí je úzká spolupráce a koordinace ve všech těchto aktivitách. Přístup vychází ze vzájemného závazku a globální harmonizace standardů i postupu. 16. června rozhodla Rada eh, o postoji, eh, který eh, je také schválen společným výborem. Hlavní oblasti spolupráce, což je bezpečnost leteckého provozu, řízení leteckého provozu, ochrana životního prostředí, to bude předmětem příloh a v každé příloze se bude stanovovat postoj EU e, pro jednání ve společném výboru. E, bohužel tyto přílohy nebudou předloženy parlamentu ke schválení, protože článek 2 a 1 e, neustanovuje podíl parlamentu na rozhodování společného výboru. Váš zpravodaj, tedy já sám, jsem toho názoru, že parlament by měl přispět k posílení pozice EU v rámci ICAO a vytvoření rámce spolupráce. A proto navrhuji, aby výbor TRAN vyjádřil souhlas se závěry tedy s uzavřením eh, protokolu o spolupráci. A chtěl bych říct členům, že eh, parlament eh, tady může vyjádřit svůj postoj jedním hlasováním, jediným hlasováním. Takže tady můžeme pouze hlasovat ano, ne, protože nemůžeme předkládat žádné pozměňovací návrhy. To je tedy má zpráva k tomu a dávám slovo panu Grošovi. Děkuji. Co se týče vašeho návrhu, tak já bych se toho přidržel a mám pouze několik otázek. Tak, takzvané šikářské dohody známe z různých zpráv, tu šikářskou umluvu. My jsme to zmiňovali v té řadě debat, které jsme zde vedli. Týká se to například také hluku, který způsobují letadla, který ruší obyvatele. Nemám problém s tím, že parlament je přímo zapojen do této práce, ale byl bych býval uvítal, kdyby již předem a ne až potom jsme bývali byli získali informace ze strany komise, protože se jedná o témata, kde o kterých debatujeme zde velice často a mám tím na mysli bezpečnost a životní prostředí. A pokud se něco podobného připravuje na mezinárodní úrovni, tak si myslím, že i pro tento parlament by nebylo nezajímavé, kdybychom jisté poznatky z těchto mezinárodních grémí dostali k dispozici. Já si vzpomínám, že mezi Evropou a Amerikou se hovořilo o bezpečnostních skenerech, kde se vůbec nevědělo, jak spolehlivá je celá ta záležitost. A já si myslím, že podle mého názoru by přesně to byly ty takové Toto, I toto jsou takové struktury, kde je to pro nás zajímavé. Ještě před uzavřením, a nemám tím na mysli pouze politický aspekt, ale také ten technický aspekt. Takže toho se týká má první otázka. Zda by to nebylo možné, aby komise nás informovala dříve. A druhá věc, na evropské úrovni máme rovněž agentury, které se přímo zabývají bezpečností leteckého provozu. Jakým způsobem jsou do toho zahrnuty? Nebo se jedná pouze o práci, o další paralelní práci, kde máme možná také i paralelní náklady a nejenom to, kde eh, možná i zbytečně vynakládáme energii. Takže já se ptám, existuje nějaká koordinace na této úrovni a pak, že ano, jak probíhá? Ano, děkuji vám. Prosím, pan Vias za liberály. Děkuji, pane předsedo. Právě jste sám řekl, že parlament se má vyjádřit k tomuto memorandu o spolupráci a k této velice důležité organizaci OSN, ICAO. Jak řekl zcela jasně pan zpravodaj, on v podstatě již řekl vše. Z pohledu mé frakce liberálů si říci, že si ceníme toho, co bylo učiněno a rád bych tomu něco doplnil. takové tři malé doplňující poznámky. Většina kompetencí organizace ICAO v podstatě již byla zaintegrována do Evropské unie. Pokud vůbec chceme mít konkurenci v oblasti civilního leteckého provozu, tak eh, musíme splňovat eh, standardy a požadavky ICAO. A myslím si, že toto je pro nás dobrou šanci a nebylo by dobré, kdybychom si tuto šanci nechali uniknout. Je třeba každopádně spolupracovat a zapojit se do toho. A další věc, to je pro liberály obzvláště důležité. Musíme se podívat na eh, postup, proceduru, to je důležitá věc. Je důležité, abychom měli něco, co nám zlehčí spolupráci s organizací ICAO. Nám, tím myslím Evropskou unii. A další věc, já si myslím, že to, tento memorandum by mělo odpovídat transparentnosti v oblasti rozpočtové a metodologické. Zejména pokud se jedná o konkrétní opatření, v takovém případě je to obzvlášť cené podle mého názoru. Děkuji. Děkuji, paní Foster. Děkuji, předsedo, a děkuji za vyčerpávající výklad. Obecně řečeno podporuji, co jste řekl a myslím, že ICAO je velice pevný orgán, a tady vlastně jde o to sformalizovat již stávající situaci eh, s komisí, eh, která je eh, v té věci zapojená a na ta jednání s ICAO chodí velice dlouho. Takže tam, kde to je možné, standardizace a harmonizace je něco, co bychom měli podporovat u určitých typů požadavků u této konkrétní oblasti a je naprosto pochopitelné, že parlament nemusí být nutně zapojen, protože je tam 190 zemí eh, eh, a parlamentu, to nevím, jak by fungovalo. Takže já obecně řečeno mám důvěru v tento proces. Je obtížné v tuto chvíli dospět k závěrům v celé řadě oblastí, ale eh, můžeme se pokoušet, eh, můžeme se snažit. Eh, komise, se tedy posunula k takovému formálnějšímu typu vztahu a je eh, nepochybně dobrou zprávu, že tady, zprávou, že tady je spolupráce, protože to je velké téma z mezinárodního hlediska. Paní Tykao, děkuji, pane předsedo. Já bych vám ráda položila otázku. Chtěla bych vědět, zda tento protokol usnadní změny které, eh, jsou, které se týkají eh, za eh, vstupu i leteckého průmyslu do systému obchodování s kvótami. Dřív než dám slovo komisi, tak jak jsem řekl, jsou jsou tady přílohy, které zatím nemáme k dispozici. Jedna z těch příloh se zabývá právě ochranou životního prostředí. Až to budeme eh, až to bude vlastně k dispozici, tak my to vlastně v parlamentu neuvidíme. A e, tady prostě, e, pokud má někdo křišťálovou kouli, otázka e, řešení ETS, no tak to vám musím říct, že vás potom budu všude chválit, pokud tomu tak je. Pan Sibon, já vám musím říct, že se vám omlouvám, protože jste neměl příležitost se vyjádřit k FABu. Takže pokud chcete, tak to učiňte teď. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za možnost přispět do této rozpravy. První věc, kterou bych rád řekl, je, že zpravodaj perfektně vy, eh, eh, píchl ty klíčové aspekty memoranda. To memorandum posílí a zjednoduší naší spolupráci eh, eh, s eh, ICAO, což je velmi významná multilaterální organizace. Nechci se zbavit té otázky ohledně obchodování s kvotami e, emisí. Jak víte, máme trošičku problémy, jak přesvědčit své partnery e, ohledně dobrých e, důvodů této legislativy, ale ono to tady vlastně nechává vzniknout obecnější otázce. Není to poprvé, co s ICAO čelíme určitým problémům ve vztahu k vytváření nové legislativy a e, co se týče e, vlastně role ICAO v rámci toho, co stanovuje Čikákská umluva. E, před deseti lety byly podobné konflikty, kdy jsme strukturálně řečeno byli v obdobné problematické situaci jako teď v ITS. Byla to e, významná legislativa Unie, e, jejímž cílem bylo ochránit e, námořní vody a byly tam problémy v bilaterální i multilaterální úrovni a nakonec jsme prostě museli akceptovat skutečnost, že ta e, legislativa tehdy před těma deseti lety musela být výrazně e, pozměněna, abychom se e, vyhnuli nějakým mezinárodním konfliktům. Co si z toho máme vše vzít za poučení? Asi tolik, že potřebujeme systém, který by nám umožnil mít silný vliv na tu stávající práci ICAO, Eh, na to, jak eh, ICAO ovlivňuje legislativu na no, multilaterální úrovni. To musí být totiž slučitelné s našimi vlastními navrhovanými unijními normami. A jeden z bodů toho memoranda hovoří o tom, že bychom měli mít systém, který eh, by umohl, aby, eh, umožnil, aby Evropská unie byla součástí vytváření vlastně legislativy a politiky ICAO. Chtěli bych tady zdůraznit, že někteří z našich partnerů napříč eh, světem už teď poskytují ICAO Eh, technickou expertízu, lidské zdroje, aby ICAO eh, a jeho sekretariát eh, byl podpořen ve svém úsilí a Evropská unie, abych tak řekl, zatím není až tak úplně v tomto směru viditelná, přesto, že tady je ten výrazný legislativní posun, co se týče teda legislativy v této oblasti a je to trochu vnímáno jako problém. Ten problém by se měl řešit. A je to něco, o, co se, o čem se zatím nediskutovalo ve výboru. Chtěli bychom také podpořit takový systém, který by znamenal menší překrývání a duplikaci práce, protože IKEO třeba má eh, vel, eh, velmi značné inspekční eh, úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany a my máme v tomto směru také e, určité požadavky e, a určitou legislativu a tady je určitá možnost e, to sloučit s tím, co má ICAO, vyhnout se zdvojování činnosti a také sdílet důležité informace. Takže jménem komise děkuji za podporu tomuto projektu a chci také, pane předsedo, říct, že na sebe mohu vzít závazek, že budeme nadále dále pravidelně informovat eh, výbor TRAN Evropského parlamentu ohledně eh, všech důležitých skutečností, včetně implementace tohoto memoranda po setkání společného výboru, abyste věděli, jak se věci dále vyvíjejí v této oblasti. Předseda, děkuji. Takže lhůta pro podání pozměňovacích návrhů eh, 21. října. My ale nemůžeme činit žádné pozměňovací návrhy eh, k eh, tomu textu 22. je to tedy hlasováno ve výboru TRAN a na plenárce v lednu 2012. Děkuji. Teď máme před sebou bílou knihu ohledně budoucnosti dopravy. To je věc pana Groše. Prosím, Matěj, máš slovo. Děkuji, pane předsedo nejdříve bych chtěl poděkovat všem kolegům za silnou, někdy, silně, někdy příliš, až přílišně silný zájem o to, na tomto tématu. Máme 113 pozměňovacích návrhů. Samozřejmě tím jsme nedokázali porazit rekord z dnešního dopoledne, ale značně jsme se mu přiblížili. Já sám osobně jsem tam neměl mnoho změn, protože jsem chtěla využít času a možností Eh, k přípravě kompromisů na základě předložených pozměňovacích návrhů, protože jsem přesvědčen o tom, že pokud parlament eh, předloží příliš dlouhý seznam požadavků, tak eh, a bude to ve formě kompromisu, že to bude mnohem lepší, než nějaká suma velký pytel příliš malých změn. A já jsem přesvědčen o tom, že se nám to podaří, tak to jak si spojit do těch kompromisů jsem přesvědčen, že budeme mít dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a také s kolegy, kteří předložili více změn. Práce na těchto kompromisech již začala. Samozřejmě je to i tak, že někteří předložili pozměňovací návrhy, které jsou čistě semantického charakteru, že je třeba dojasnit určité pojmy. Co se týče cílů, můj návrh byl, abychom se v naší zprávě více soustředili na kratší období, totiž období 2011 až 2020 tak abychom mohli být opravdu konkrétní a mohli mít jasné cíle, ať se to týká e, číslech v procentech, tak jak, a týká se rovněž také tedy lhůt v letech. E, v minulosti jsme měli ten problém, že bílé knihy je velice hezké z teoretické hlediska, a pak e, ovšem byly uloženy do knihovny a do reality se to nedostalo. A naším cílem je, abychom byli konkrétnější. Při prvním představení jsem nehovořil až tak o energetickém problému, který je samozřejmě důležitý, je třeba se mu věnovat. A chtěl bych se kriticky podívat na jednu věc, kriticky osvětlit. Předpokládám, že zejména v městských oblastech se musíme snažit o to, abychom zítra ve městech se neudusili, tedy aby vše bylo efektivní a čisté. Ale osobně si nemyslím, že i mobilita, tedy prout, elektrický prout, je řešením všeho, tedy určitý všelék. Já bych o tom pochyboval, protože musíme se podívat na to, odkud ten elektrický prout pochází. A podle toho, odkud pochází, tak může dojít i k případům, že to bude špatné řešení. Já bych tedy se podíval na to a vnesl do toho směr, který bude z technického hlediska proveditelný nezávisle na tom, co navrhne komise. Já si myslím, že cíle máme stejné, možná máme trochu jiné cesty. Co se týče evropské dopravy, dopravního prostoru, tam přišla celá řada pozměňovacích návrhů, které hovoří o e, ostrovech a odlehlých oblastech, e, těch periferních oblastech. Já si myslím, že to bychom mohli zapojit do několika kompromisů. Samozřejmě nemůže nám jít pouze o centrální legiony v Evropě, jde nám o celý evropský prostor a tam patří samozřejmě i okrajové oblasti, ostrovní oblasti. To, bylo pro, to byla pro mě naprostá samozřejmost, ale samozřejmě můžeme to ještě precizněji vyjádřit kompromisem. Co se týče dob eh, klidu a odpočinku. Samozřejmě mohli bychom to ještě celé komplexně otevřít. Někteří se toho velice bojí. Otevřít znovu tuto schránku, ale já si myslím, že ta realizace v některých zemích eh, byla prováděna podle špatné zásady, a totiž, že máme 27 různých legislativ, my v parlamentu to schrneme do jedné a jednotlivé členské země si to zase implementují do 27 různých. Takže bychom se měli více zabývat také tématem implementace. A tím se dostávám také k různým pozměňovacích návrhům, které chtějí zejména připomenout radě, že lhuty pro implementace musí být lépe kontrolovány a také se musí lépe kontrolovat preciznost implementace. Když hovořím zde o době řízení a odpočinku, tak samozřejmě musíme mít na mysli odpovídající společnosti, jejich velikost, a zejména musíme myslet na malé a střední podniky. Je třeba, aby i tyto podniky měly své místo v rámci logistických služeb v, tento, v tomto tématu. Neomezená kabotáž, to patří k otevření trhu, s tím problém nemám, ale s čím problém mám, a myslím si, že to by měla být věc, která je paralelní, je toto. Otevření trhu nemůže znamenat otevření směrem ke špatným sociálním podmínkám. Není možné instrumenty, které máme, které jsou správně, jako třeba správné platy, spochybnit tím, že Zítra poskyteme lidem možnosti, lidem, kteří nemají dobrý, dobré vzdělání či kteří mají špatné mzdy. Nemůžeme tedy to vést směrem k sociálnímu dumpingu. E, otevření trhu nemůže vést k sociálnímu dumpingu. A co se týče efektivnosti a cílů transevropských sítí. Myslím si, že v roce 2010 jsme se již věnovali určitým klíčovým vyjádřením a tehdy jsme to přijali. Já tedy vycházím z určitých klíčových výroků a chtěl bych potrhnout to, co jsme řekli již v roce 2010. Myslím si, že zde v parlamentu jsme jasně stanovili cíle, dobře víme, co očekáváme od evropské sítě a také víme, že bylo by lepší mít méně projektů a ty raději silně podporovat, možná více než těch 30%. Musí to být naším cílem. Méně projektů a silnější podpora je to lepší, než mít nekonečný seznam všech možných projektů, kde budeme eh, prostě tak rozlévat peníze všem. To není efektivní. Myslím si, že to téma bychom měli hledět eh, pod tím úhlem, jak jsme ho věděli v roce 2010 a tehdy jsme se na to shodli velkou mm, většinou. Nechceme šokovat ostatní výbory a mám tím zamyslit zejména výboj Regi, který se již přihlásil a podložil, předložil určité změny, protože se bojí, že by mohly peníze z regionálních fondů téct do mobility. Já nevím, proč s tím mají problém. Co se týče těch přístavních služeb, mně tady nejde o to, abychom tady otevřeli e, přístavní služby, liberalizovali je. Mně jde o to, že jsme se tomuto tevětu věnovali již před rokem, že jsme to nedokončili a že komise k tomu chtěla připravit v roce 2009 stanovisko, a o to mi šlo, abychom se vrátili zpátky k té diskuzi, aby nám zítra eh, nemusel na tomto místě něco předepisovat soudní dvůr. Jde tam tedy o aspekty bezpečnosti přístavních služeb, to je samozřejmé. Já bych tedy rád, abychom k tomuto tématu dostali reakci. Předpokládám, že během příštích týdnů budeme mít konstruktivní hovory, konstruktivní jednání, budeme spolupracovat a že se nám podaří dát dohromady řadu kompromisních návrhů, které zredukují celkový počet pozměňovacích návrhů, aniž bychom obětovali důležitý obsah pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď dlouhý seznam. První je paní Sehnalová za SND. Pane předsedo, já předpokládám, že se ke svým pozměňujícím návrhům vyjádří ostatní kolegové, takže nepůjdu do příliš velkých podrobností. Eh, samozřejmě, že se shodneme na tom, že dokončení jednotného evropského dopravního prostoru je nezbytností, eh, i když jeho dosažení je poněkud komplikované. Is it okay? Přesto nebo spíše právě proto musí ambiciózní cíle uvedené v Bílé knize, které ve své zprávě přejímá a doplňuje pan kolega Groš, vycházet z dobré znalosti aktuálního stavu a musí mít jak krátkodobou, tak střednědobou vizi. Na tom jsme se shodli. Komodalita, tedy účinné propojení dopravních módů, kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura, pokračující podpora územní koheze a také odpovídající sociální podmínky zaměstnanců v dopravě jsou zhruba těmi základními body, ze kterých jsem jako stínová zpravodajka naší frakce vycházela při přípravě pozměňujících návrhů. Požaduji v prvé řadě, aby komise co nejdříve připojila k Bílé knize přehlednou analýzu stavu infrastruktury, hustoty dopravní sítě a kvality služeb v dopravě ve všech členských státech. Tato analýza nám poskytne také přehled o bezpečnostní situaci na evropských silnicích. Víme, že se více než 70 dopravních nehod odehrává na městských a venkovských komunikacích. Proto musíme aktivně podporovat financování tohoto druhu infrastruktury a to v souladu s požadavky na bezpečnost a se zásadami sociální a územní soudržnosti. Ráda bych panu zpravodaji, aby také ještě zvážil zachování jisté orientační hranice 300 km pro nákladní dopravu jako jeden z principů efektivní komodality, kterou uvádí Bílá kniha. Udržitelné druhy dopravy bychom měli podporovat samozřejmě i na kratší vzdálenosti. K dopravě na dlouhé vzdálenosti je však třeba podle mého názoru přistupovat více systémově na celoevropské úrovni, byť alespoň ve formě jistých doporučení. Naše frakce se ve svých pozměňujících návrzích pochopitelně zaměřuje na udržitelný pracovní trh a odpovídající práva zaměstnanců v dopravě. Po komisi chceme, aby představila dopadovou studii o vývoji pracovního trhu, včetně kvality pracovních míst. Tato studie by měla zohlednit změny, které by měly být provedeny do roku 2020. Odborná příprava zaměstnanců a rekvalifikace v souvislosti s chystanými změnami jsou důležité pro vývoj pracovního trhu eh, v dopravě a tedy pro udržitelnost dopravy jako celku. Řada kolegů, včetně mne, ve svých pozměňujících návrzích klade důraz na různé aspekty městské mobility. Podporujeme zejména zlepšení nabídky alternativ. Je třeba více podporovat veřejnou dopravu, zpřístupnit jejím uživatelům, a to jak časově, tak finančně. Vedle toho musíme zvýšit atraktivitu také u nemotorových dopravních prostředků a zásadně zlepšit podmínky pro bezpečnost. A ještě jedna, myslím, důležitá poznámka. Pokud chceme prosadit ambiciózní cíle a předložit Radě opravdu jednotnou a silnou pozici Evropského parlamentu, Měli bychom si klást jen takové cíle, které nás posunou dopředu a za které se Evropský parlament bude moci postavit skutečně silnou většinu. Proto apeluji na to, abychom se opětovně nepouštěli do revize balíčku přístavních služeb, nepožadovali umělou harmonizaci platů v dopravě a nekladli sami sobě překážky v podobě začlenění revize směrnice o pracovní době do cílu Bílé knihy. Na tomto návrhu se ostatně zhodneme, zhodneme pravděpodobně také s kolegy z frakce Zelených. U směrnice o pracovní době, která je jednou z klíčových... Eh, paní Sehnalová, to je prosím eh, žádost tlumočníku, abyste zpomalila. Continue. Eh, u směrnice o pracovní době, která je jednou z klíčových pro bezpečnost silničního provozu, je třeba zaměřit se především na její důkladné a důsledné provádění členskými státy. Na závěr bych měla možná ještě jeden dotaz také k pozměňujícím návrhům pana zpravodaje Vedle některých upřesnění vaší zprávy jste pozměňujícími návrhy změnil například rok u vytvoření jednotného evropského nebe na rok 2013 na místo roku 2015 či vytvoření chart, eh, charty práv cestujících z konce roku 2013 na konec roku 2012. Co vás k tomu vedlo? Jste po dnešku větším optimistou? Jinak se velmi, děkuji, eh, jinak se velmi těším na spolupráci, na kompromisech a děkuji za pozornost i za trpělivost. Pan eh, Grosch je vždycky velký optimista. Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Je tomu skutku tak, že nedávno se mě někdo doma v Německy ptal na toto. Vy tady hovoříte o Bílé knize, o dopravě, to je vlastně takové velké přání zase, které nebude nikde zrealizováno. Já si myslím, že to je naprosto a neznalost důležitosti Bílé knihy. Samozřejmě to není legislativní zpráva, ale je to určitá Bible pro dopravu, abych to tak řekla, ve které se snažíme jasně ukázat, kterým směrem by se doprava v budoucnu měla ubírat. A samozřejmě logicky se Bílá kniha rovněž týká celé řady různých oblastí v dopravě. Matěj říkal, že existuje celá řada pozměňovací návrhů 113, ALDE sama předložila 108. Já vím, že je to velmi mnoho. Dobře víte, že my jako ALDE jsme tady dnes velmi silně zasloupeni, protože máme obrovský zájem o dopravu a o odpovídající změny, kterých je možné dosáhnout této oblasti. Chci říct, že celá řada pozměňovací návrhů, nejenom těch od ODA, kde se týká financování. Financování infrastruktur v dopravě a zejména toho, jak si v budoucnu přejeme dopravu je velice důležité. A proto se již velice těším na vyjednávání s panem zpravodajem o kompromisech. Byly tam navrženy i jisté přenesy, aby tam bylo více procento, větší procento pro oblast námořní dopravy, či větší procento pro železnici, či že tam byla snaha zapojit Eurovlo do TNT, to byl návrh zelených, mně to připadá docela dobré, ale na druhou stranu si kladu otázku, co to znamená, že e, se tam má přenést i odpovídající procento finančních prostředků. Je tedy třeba si dobře zvážit, jak se potom rozhodneme, protože my prostě nemáme více finančních prostředků než 100%. Můžeme snažit to někde navýšit, ale zastat jednoduché to není. Tolik tedy k financování a k TNT. Mnohé bylo řečeno k multimodalitě a já si myslím, že to je velice dobré, že říkáme, že je třeba Eh, si uvědomit, že potřebujeme všechny typy dopravy a je třeba rovněž hovořit o dalších multimodálních platformách, které budeme muset také financovat. A to je třeba vidět v souvislosti s tím, co teď přijde, a to je klíčová síť evropských dopravních koridorů. I zde bohužel nemáme peníze na všechno, co bychom si přáli. V podstatě jsem se divila, že nebylo předloženo ještě více pozměňovacích návrhů, které se týkají těch procent, jak má být redukovány různé typy dopravy, co se týče emisí CO2, tam jsem očekávala mnohem větší emoce a vypadalo to, že tam je dobrá možnost, že se v podstatě shodneme. To je tedy můj odhad budoucí vyjednávání a nyní zcela obecně z hlediska ALDE. My jsme se velice věnovali tomu přístavnímu balíčku. U nás je mnoho poslanců, kteří bydlí v blízkosti moře a vody, takže pro nás je opravdu celá ta námořní záležitost velice důležitá. A co se týče těch služeb, Matěj, ty už si říkal, co si pod tím představuješ. Mnozí říkají, že nechtějí přístavní balíček číslo 3, protože se obávají, že to nové, co přijde, celou situaci ještě zhorší a to si nepřejeme. I v této oblasti máme kompromisní návrhy, které by možná mohly se odebírat dobrým světem. Letecká doprava. Alde zde myslí zejména na osoby s postižením. Myslím, že se ještě přihlásil kolega. Ne. Já měla pocit, že tam eh, že se přihlásil pro nás lidé s postižením, to pro nás je opravdu velice důležité, že se vždy snažíme, aby i tyto lidé měli přístup. A poslední věc, týká se to data, paní Sehnalová o tom už hovořila, Matěje tam zavedl mnohem ambicioznější cíle, změnil ta data, na rozdíl od toho, jak to navrhla komise, já jsem zrvám jakého výsledku dosáhneme. Samozřejmě čím dříve, tím lépe, ale je třeba mít na mysli to, aby to bylo rovněž realistické. Já se moc těším na vyjednávání a na kompromisy. P.C.R. E Děkuji, pane předsedo. Někteří kolegové si asi vzpomenou, že když jsme o tomto hovořili poprvé, tak jsem řekl, že Bílá kniha je prostě Eh, eh, v něčem dobrá, v něčem ovšem méně. Paní Meissner správně hovořila o tom, že to není legislativní text a na to mohu k tomu mohu dodat jen díky Bohu. Co tady vidíme a co se snažím ve svých pozměňovacích návrzích eh, říct. Snažím se doplnit nebo alespoň vypustit něco, co se mi zdá opravdu úplně mimo. Eh, nebyl, eh, pan Groš o tom hovořil ve svém úvodním slově velmi rozumně, co potřebujeme. Potřebujeme bílou knihu, která by se zabývala praktickými, dosažitelnými a eh, ne nákladnými cíly a ne nějakými svatými záměry. A je zapotřebí se na tyto věci dívat ve střednědobém horizontu, protože když se díváme příliš daleko, tak je to nedosažitelné a nakonec to zmizí. Máte naprostou pravdu, když se snažíte soustředit se na ty dosažitelnější cíle, které jsou i v časové rovině blíž. A pár věcí ještě doplním, pane předsedo. Především, co se týká takových otázek, eh, jako eh, které v Bílé knize E, prostě mi připadají úplně e, ujeté. Například v oblasti dopravy, tam se hovoří o pravomocích, a e, pak by se teda mělo také hovořit o subsidiaritě. Jak víte, tyto věci se řeší nejlépe dokonce ani ne na národní úrovni, ale na úrovni místní. A já si myslím, že Eh, bychom tady neměli se pokoušet řešit něco na unijní úrovni, když to funguje na té místní. Souhlasím s panem Grošem, který říká, že potřebujeme jasnější eh, cíle, které by vyplývaly z parlamentní zprávy. Eh, ono je úplně jasné, že potřebujeme něco, s čím můžeme pracovat, buď v legislativní oblasti nebo v oblasti výměny nejlepších možných postupů to musí být ale koherentní a dosažitelné. A ještě pár praktických poznámek, než skončím, pane předsedo. Co se ten tý týče, další eh, řečníci už to řekli, potřebujeme mít omezené cíle a v neposlední eh, řadě vzhledem k finanční atmosféře. Tady prostě jsou peníze na to, které, abychom je eh, spali do nějakých grandiozních eh, projektů. Potřebujeme malé cíle, dosažitelné cíle, abychom zprostupnili ty sítě například a také Eh, abychom prostě efektivně využívali eh, zdroje a dejme tomu třeba prodloužili platnost projektu o bezpečném parkování eh, kamionů, který byl velice úspěšný, konkrétně ve Spojeném království. V závěru chci říct předsedo tolik, že ve svých pozměňovacích návrzích, které jsem předložil, eh, se snažím eh, jít zpátky k tomu, co řekl pan Groš ohledně zacílování. Musíme cílit na specifické věci, spíš než se soustředit na nějaké ty krásné nabubřelé řeči, které nebudou mít nikdy žádný dopad. Pan Kramer je další. Děkuji za zprávu pana zpravodaje. Děkuji panu Krašovi. Já si myslím, že Bílá kniha je naprosto správné, má to centrální funkci, bez změny mobility se nám nepodaří vyhrát boj proti změnám klimatu, ale my musíme bojovat proti kměta, změnám klimatu, aby naše děti a děti našich dětí měly vůbec nějakou perspektivu. A já říkám, doprava v Evropě je příliš levná, pouze ta ekologická je příliš drahá a vše to je vlastně kvůli politické vůli. A pokud chceme dosáhnout našich cílů, tak se přesně musíme podívat na toto. V Evropě máme špatné rámcové podmínky proto je to třeba změnit. A myslím si, že je důležité, že Matěje zmiňuje města. Protože doprava v Evropě je odpovědná za 30 emisí CO2. To je samo o sobě špatné, ale když se podíváme na to navýšení od roku 90, tak je to o 35 Znamená to tedy, že doprava nám vlastně eh, kazí všechno, čeho jsme dosáhli v oblasti průmyslu či v oblasti izolace budov a proto je třeba se tomu nutně věnovat. A ve městech je to tak, že když se podíváme na všechny emise, které škodí klimatu, tak doprava je odpovědná za 70 veškerých emisí, které škodí klimatu. Mám tím tady na mysli evropská města a to je číslo, která poskytla Evropská agentura pro životní prostředí. Takže tam je ta obrovská šance. Je to na jedné straně katastrofa, ale na druhou stranu se otvírá obrovská šance. A když se podíváme v oblasti dopravy, kde jsou největší emise, tak to je silniční doprava. Nyní bych chtěl věnovat, eh, citovat primátora Mnichova, velice známého primátora, který byl 11 let primátorem Mnichova, je to Hans-Jochen Vogel. V roce 60 začal, byl to jeden z nejmladších primátorů a v roce 71 potom řekl velice významnou větu, totiž, že auta vraždí naše města, kdo zasívá silnice, tak sklidí dopravu. To bylo v roce 71. Mnoho jeho soudrů v Evropě to po 70 letech ani nepochopili, co vlastně se zatím skrývá. A proto je třeba změnit mobilitu. A je třeba se tomu věnovat. Co to znamená? Již nesmíme podporovat to, a tehdy se vůbec ještě nevědělo a nehovořilo o klimatických změnách. Tehdy šlo pouze o ničení měst. A chci říct, že v Berlíně po válce bylo zničeno více pomocí eh, struktury, která byla vstřícná vůči autům, než eh, toho, co <laughs> zničili bomby a granáty. Když to člověk vidí obrázky Berlína z roku 44, tak si to ani nedovede představit, ale opravdu to také a není se k tomu ještě přidaly klimatické změny. Takže je to zásadní věc. Samozřejmě, rozhodující je financování. Máme analýzu, 70% peněz v Evropě jde na silnic, pouze 20% jde do zelenice. Proto jsme předložili pozměňující návrhy. Musí se něco změnit. Pokud budeme vždycky investovat špatným směrem, no tak se nemůžeme divit, že nedosahujeme cílů, které jsme si sami stanovili. Další věc, ty jsi eh, zase tady opět vyčísil, jaké jsou ty cíle pro tu redukci v jednotlivých sektorech. My jsme proto říci, že doprava sama o sobě jako celek musí být snížena o 30% do roku 2020, že to je nutnost. Takže my nechceme eh, uvažovat jako komise, že pouze do roku 2020 a po nás potopa. To by bylo nespravedlivé. Když se nám to nepodaří v těch prvních letech, tak se nám nepodaří ani to velké navýšení v těch letech poté. Proto musíme již nyní začít se tomu vědovat. Proto jsme řekli 30%. Jak to ty země zrealizují, jak si to udělají, to je jedno, ale musí to být těch 30% v oblasti dopravy. A práva cestujících na ty je třeba se také požídat celkově, ne nejenom na jednotlivé sektory. Potřebujeme jedno smírčí místo pro všechny, musí to být nezávislé a v zájmu cestujících. Jsem velice rád, že jsi hovořil o sociální daminku a potřebujeme tedy tarify pro jednotlivé branže, ne tedy celoevropský minimální plat, ale opravdu minimální platy pro jednotlivé odvětvové sektory, protože sociální dumping ničím mnohem více, než se dokážeme představit. Mnoha věcí jsme se již věnovali, ale vysvětlete tam již je a já se tedy právě komise jakožto strážkyně zákonu, proč nic nečiní. Například v oblasti železnice jsme řekli, že každá lokomotiva, která je registrovaná v jedné zemi, že tato registrace ji musí platit i v další zemi, pokud země není schopná dokázat, proč tedy tuto registraci neschvaluje. Takže tady je o to, aby tedy komise opravdu prosadila tu akceptovatnost eh, registrací lokomotiv ve všech členských zemích. A další věc, Matěj, Mati, ty jsi o tom hovořil, elektromobilita, tu máme již víc než 100 let. První tramvaj v Berlíně vyjela už v roce 1902. A další věc. IKAS. Máme tady z pěti problémů, které za příčinění auta se řeší jeden, možná jsou to emise, ale neřeší se hluk neřeší se dopravní nehody, neřeší se plošná spotřeba a neřeší se náklady. V Německu je každé auto dotováno ve výši 3 tisíce euro daňovým poplatníkem. A chci říct, že německý úřad řekl, že emise stávajících aut je možné zredukovat o 25 pokud se budou používat materiály, které jsou již k dispozici na trhu. Nejlepší elektromobil již nyní dosahuje hodnot 77 gramů. Ale pozor, to není zlepšení. My potřebujeme tedy jinou formu mobility, ne pouze jiný typ pomohu. S agrospritem, s agrotribenzínem jsme bohužel učinili negativní skuče, skute, zkušenost. Nevíme, jak cíle dosáhneme, tomu se musí věnovat inženýři, prostě elekt, elektrická auta nejsou všelékem. Pan prezident je šklepek kladívkem, takže já vám děkuji za pozornost a na tomto místě svůj projev ukončím. Děkuji. A jako stínové zpravodaje máme nejprve pana de Grandese Pasku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady nejde jen o to glosovat celkově eh, celou bílou knihu. Eh, to je prostě obrovská eh, obrovské zmapování, je to vlastně taková, takový katalog dobrých úmyslů, ale nejde o to glosovat bílou knihu. Spíše se pokusme seriózně vyjádřit ke zprávě pana Groše. Pan Groš, jako vždy, zpracoval velice pracovitě svou zprávu. On ví, že také e, z naší strany se může dočkat velmi pečlivého prostudování textu a připravení pozměňovacích e, návrhů, abychom se e, dokázali konstruktivním způsobem probrat celým tím pralesem všech těch možných pozměňovacích návrhů. Podívejme se tedy, co tady máme. Vyjadřeme se také k některým dalším pozměňovacím návrhům předloženým jinými Eh, dovolte, abych řekl, že eh, my se eh, tady nevyjadřujeme k něčemu, co by bylo možností, my se tady vyjadřujeme k něčemu, co je naprostou nezbytností, protože je zapotřebí mít dobré propojení vnitrostátních sítí a právě dobré propojení těchto sítí na evropské úrovni bude tou přidanou hodnotou, kterou můžeme poskytnout. Eh, nemá smysl samozřejmě rozvíjet železniční dopravu, pakliže nebude možné propojit tyhle, tyto, tyto sítě. Eh, bez dobré infrastruktury nemůžeme mít trvalé udržitelný trh. To je eh, samozřejmě také otázka, zda hovořit o fiskální harmonizaci. Myslím si, že internalizace externích nákladů se musí týkat všech druhů dopravy. Je třeba samozřejmě jednotně stanovit dobu odpočinku řidičů, neboť je to zásadně důležité pro bezpečnost silničního provozu a také je třeba zlepšit koordinaci v leteckém dopravu. To všechno jsou konkrétní pozměvací návrhy, které mají za cíl zlepšit situaci v oblasti dopravy. Pokud je o pozměňovací návrhy dalších kolegů, já jenom velice stručně budu na některé reagovat. Nelíbí se mně eh, ty eh, pozměňovací návrhy, které pouze hovoří o tom, že se má část dopravy z jednoho druhu dopravy přenést do jiného druhu dopravy, aniž by vysvětlili něco bližšího k tomu, eh, když se hovoří takovým způsobem. Nelíbí se mně ani to, co Eh, hovoří o lepším fungování eh, trhu v jednom konkrétním eh, druhu dopravy na úkor jiného. To všechno samozřejmě musí brát v úvahu celkovou provázanost, celkovou konzistentnost celé celku. Je třeba vycházet ze vyváženého eh, přístupu a je třeba eh, vyjádřit pozitivní přístup eh, postupních změn v Evropě a já věřím, že náš zpravodaj dokáže právě takovýto přístup uplatnit. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji, pan Alkadraj. Ja, dank u wel. Um, ik ga geen poging doen om alle amendementen te bespreken. Děkuji. Nepokusím se teď hovořit o všech aspektech, ale chtěl bych apelovat na pana zpravodaje, aby se pokusil předložit takový text, který bude schopný po kompromisu, tak abychom jako parlament zastáli vůči komisi jednotný postoj. Potřebujeme integrovaný evropský dopravní systém a sektor. To samozřejmě souvislí i s financování infrastrukturálních opatření. Jde o to, odkud ty peníze přijdou. Jistě, to je třeba ještě zvážit. Je třeba také lépe harmonizovat, koordinovat jednotlivé typy dopravy. Intermodalita je velice důležitá. A je rovněž třeba také se pokusit eh, nalézt jakousi vyváženost mezi jednotlivými typy dopravy. Podívat se na to, kde je možné ještě navýšit zisky, například v oblasti letecké dopravy pomocí technických inovacích. I to bylo řečeno. Ovšem vše má své hranice. Měli bychom vždy zohlednit i trh. Pokud trh otevřeme, pokud ho budeme liberalizovat, tak je třeba dbát na to, aby to nešlo na úkor sociálně slabých. Aby to tedy nepřivedlo určité skupiny obyvatelstva do sociálně prekérní situace. To jsou aspekty, které jsou sami o sobě dost dostatečně složité, ale myslím si, že se nám nepodaří tomu vyhnout. Budeme se muset těmito aspekty zabývat a to v podstatě v velice krátké době. A i komise se tím zabývat bude muset. A dále není možné, aby tady došlo k jakémusi zastavení. Doprava je čím dál tím důležitější a poptávka po dopravních prostředcích v budoucnosti ještě naruste. Nepůjde směrem dolů, takže třeba opravdu nalézt nějaká řešení, zavést opatření, která jsou schopná racionalizovat externí náklady. Pak je zde ten známý cíl, totiž, že máme zde modální shift pro delší vzdálenosti. Zní to velice dobře, ale nesmí se to stát mantrou. U velkých vzdáleností jsou potenciální zisky pravděpodobně větší, tedy možnost potenciální zisku je tam větší, než u malých vzdálenostech. Já chci říct, že v oblasti regionální dopravy mm, a i železniční dopravy je třeba, abychom měli dobré řešení, které bude nákladově efektivní. Není eh, možné, abychom eh, předkládali pouze návrhy, musíme také eh, realizovat celou věc v praxi, přikračit k činům. My jsme předložili celou řadu dobrou argument, dobrých argumentů, ale máme zde členské státy, každý stát má různé zájmy. Členské státy se snaží, jak si do hry zapojit různé faktory. Klasickým příkladem tohoto je městská mobilita. Komise k tomu předložila akční plán. A zde došlo ke snahám posílit výměnu zkušeností a potom na tom stavět a snažit se vytvářet realizovatelná řešení, ale podle mého názoru to jak si nevedlo k očekávaným výsledkům, takže je třeba na této oblasti ještě zvýšit naše úsilí. Děkuji, pane zpravodaji, a my vás jistě podpoříme. Paní Bilbao. Děkuji vám, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za velké úsilí na vypracování této zprávy. Je to dobrý text. Chci říci na začátek, že naprosto sdílím e, názory naší koordinátorky paní Meissner a pozměňovací návrhy, které byly prezentovány z mé strany, se e, snaží právě o to, aby se vytvořil dobrý evropský projekt této oblasti. Pozměňovacími návrhy chci přispět také k tomu, aby se odstranily překážky mezi různými druhy dopravy, aby se zlepšila dostupnost všech eh, územních oblastí a tímto způsobem, aby se eh, vytvořila lepší soudržnost mezi územími a rozvíjela konkurenceschopnost. V různých pozměňovacích eh, návrzích se také vyjadřuji o Mm, lidech cestujících s postižením a snažíme se v tomto smyslu eh, postupovat eh, koherentně a reagovat na iniciativy, které již dříve byly schváleny eh, v tomto parlamentě. Proto se specificky vyjadřuji k tomu, že je třeba brát v úvahu práva cestujících, včetně osob postižených že je dobré předkládat inovující eh, projekty, které by zlepšovaly eh, zaměstnanost a zlepšovaly možnost eh, postižených osob využívat dopravních služeb a to e, víceméně ve stejných podmínkách jako ostatní cestující. Já to tady připomínám, protože právě takto musíme usilovat e, do budoucna. Dále otázka i financování infrastruktury. Myslím si, že e, to, co také vyhlásil předseda Barosa na posledním eh, zasedání, eh, to je velice důležité, protože je třeba zahrnout také eh, názor místních a regionálních orgánů. Ty mají také velmi důležitou úlohu v těchto oblastech a jejich názor pak má celoevropské dopady. Abychom vypracovali dobrou zprávu a měli dobré návrhy, musíme vycházet z toho, že zpráva věcí veřejných probíhá na mnoha různých úrovních. Jen propojením všech těchto úrovní, zohledněním všech těchto úrovní dosáhneme lepší situace. Já dále to již nechci eh, rozebírat, ale jsou tady také pozměňovací eh, návrhy, které se týkají eh, od doby odpočinku, týkají se eh, dálkových cest, silniční dopravy, týkají se vozidel, silniční dopravy a tak dále. V tomto období krize změny, které byly schváleny v tomto parlamentu, musí usilovat o větší flexibilitu a proto musíme přinejmenším začlenit nebo zohlednit ty stížnosti, které které nám předkládají eh, různé eh, mm, sektory, různé obory. A musíme také do oblasti dopravy zahrnout inovaci. Eh, inovace jde přece ruku v ruce s agendou Evropa 2020, což jsou strategické směry, které by nám měly pomoci rozvíjet větší efektivitu, udržitelný rozvoj, tak jak to budeme do budoucna potřebovat. Zvláštní regulace pro Um, vozidla využívaná pro volný čas v oblasti rekreaci, to je také důležitý aspekt a myslím, že to vždycky eh, připomínám, vždycky se na ně odkazuji. Pak je tady také návrh na eh, eh, modrý pás, to také je otázka dálnice kolem eh, moří. Tyto dálnice kolem moří, ty musí brát v úvahy i eh, strategické sektory, jako je námořní doprava. Je třeba podporovat eh, inovační projekty, které umožní aby námořní nebo loděřské obory vybředly ze současné krize a tímto způsobem právě Doprava v Evropě by mohla přispívat ke snížení emisí a k menší spotřebě eh, energetických zdrojů v dopravě. To všechno musíme brát v úvahu, abychom eh, také řešili eh, problémy spojené s pirátstvím a dále, abychom se zaměřili na městskou dopravu musíme vzít úvahu, jak obrovský nárůst eh, dopravy eh, charakterizuje naše evropská města. A na závěr chci ještě říci, že potřebujeme jasný impuls pro rozvoj transevropských sítí Tady je třeba postupovat reálně, jasně věci definovat a vlastně se vracím k začátku svého vystoupení a zdůrazňuji, že také to přispěje k lepší územní soudržnosti. Děkuji, pane předsedo, za laskavou trpělivost. Prosím další. Děkuji, pane předsedo. Já nebo chci opakovat to, co zde již bylo řečeno. Rád bych nadnesl několik aspektů. Zdůraznil je. Nejdříve k sociálním podmínkám. Myslím si, že Matěj velice výstěžně se věnoval této otázky se sociálních podmínek, že to dobře podtrhl a že velké frakce toto nespochybňují zcela naopak. Sociální podmínky v odvětví dopravě, chci říct, že odvětví dopravy trpí problémem s image a týká se to přesně sociálních podmínek a rovněž vzdělávání a dalšího vzdělávání to vše tam hraje velkou roli. Máme zde nedostatek odborných sil v oblasti dopravy. A toto by právě mohlo být vyřešeno tím, že budou lepší sociální podmínky v této oblasti. A dále chci říci, že a týká se to přeshraničních zlepšení, která se byla potržena. A podle mého názoru je to opravdu velice důležité nejenom v oblasti silniční dopravy. Je zde důležité, aby došlo k zjednodušení kontrol a k tomu, aby abychom překonávali nedostatky v infrastrukturách a zjednodušili předpisy. Zde si myslím, opravdu máme mnohé co zlepšovat. A dále energetická efektivnost. My se snažíme zredukovat energii, to musíme učinit, to je nezbytné, ale chci říct, že stávající doprava by mohla být lépe organizována tím, že by byla vyšší účinnost a já tím nemám na mysli pouze silniční dopravu a to nesmyslné pravidlo o kabotáži, ale mám zde na mysli také železniční dopravu, kde není možné se eh, shodnout na technických detailech a na jejich harmonizaci a na délce vlaku. A mně jde také o bezpečnost. Tam je leží obzvláště na srdci. A bylo zde i řečeno, že chceme také nutně zlepšit eh, parkoviště pro řidiče, to není problém, který se týká pouze pracovních podmínek, ale také bezpečnosti. Každodenně zjistujeme, že některé kamiony dokonce musí parkovat v odstavných pruzích dálnic. Takže zde je třeba projevit iniciativu a tuto věc odstavných parkovišť vylepšit. Děkuji. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Tak já chci poděkovat panu Grošovi. Má naši plnou podporu. Věřím, že kompromisní eh, pozměňovací návrhy budou úspěšné. Ale chci také poděkovat komisi za Bílou knihu. Je to velmi souhrný dokument, kde je celá řada opatření a eh, kde je vyjádřen velmi jasný závazek ze strany komise připravit eh, legislativní návrhy a eh, schválit je v nadcházejícím období. Předložila jsem několik pozňovacích návrhů a požádala jsem, eh, aby se definovaly nebo aby se brali v úvahu potřeby v nových členských zemích v oblasti dopravy do roku 2020 2027 dopravní infrastruktura v nových členských státech by měla dohnat spoždění, které má oproti starým členským státům. Také jsem požádala, aby do roku 2025 eh, počet eh, parkovacích míst pro kamiony se zvýšil o 50 v evropských dopravních sítích. Každý členský stát si stanovuje cíle eh, oproti roku 2010, ty by se měly zdvojnásobit. Dále chci také zdůraznit investice do železniční dopravy, aby bylo možné zlepšit již existující infrastrukturu a rozvinout eh, vysokorychlostní železniční infrastrukturu, což eh, by bylo dobré propojení mezi hlavními městy a jinými velkými městy v EU. Dále chci požádat o rozvoj integrované politiky EU eh, pro vnitrostátní vodní eh, dopravu. A to v duchu hlavních směrů rozvoje eh, spojeného s říční dopravou, s možností propojení na jiné druhy dopravy, dobré rozvíjení vnitrostátních dopravních vodních cest. Tady je zapotřebí vytvořit potřebnou infrastrukturu eh, pro eh, využití elektrických eh, vozidel. Parlament by měl od Evropské komise dostat každých pět let zprávu o tom, jak se uplatňují opatření, které komise přislíbila Myslím, že je důležité mít takovou zprávu od komise každých pět let, abychom prokázali, že postupujeme vpřed. Děkuji. Děkuji, pan Tremosa. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem slíbil, že budu mluvit jen minutu. Chci především poděkovat eh, zpravodaji za vynikající práci. A mám tři body, protože jsem předložil 30 pozněvacích návrhů. Především chci říci, že je třeba se věnovat otázce logistiky. To je velmi eh, důležité. Logistika to vlastně není jeden sektor navíc, to je ten hlavní sektor, který umožní efektivní působení eh, veškeré evropské ekonomiky. Tak se ovlivní konkurenceschopnost v Evropě. Potřebujeme mít určitou flexibilitu u některých eh, cílů zmíněných v Bílé knize z hlediska eh, zohlednění eh, návratnosti logistického sektoru. Za druhé, jeden z pozměňovacích návrhů, který považuji za velmi důležitý, eh, zvažuje internalizaci vnějších nákladů. Myslím, že to je třeba aplikovat rovnoměrně na nákladní i osobní dopravu. A konečně Sdílím názory, které byly vyjádřeny, musíme posílit tady úlohu eh, komise a odolat tlaku některých členských států. Například, když komise řekne, že projekty s evropskou přidanou hodnotou musí být povinné pro členské státy. A konečně jsem velmi rád, že železniční doprava zvažuje také Eh, silné nezávislé regulační orgány na národní úrovni. A žádám komisi, aby utvořila i evropské, evropský regulační orgán. Budeme spolupracovat se spravodajem a věřím, že dosáhneme dobrých kompromisů. Děkuji vám. Děkuji, pan Komucakos. Děkuji, pane předsedo. Také já vítám vysoce kvalitní práci eh, odvedenou spravodajem. Myslím, že je tady nutná konstruktivní eh, metoda, abychom dospěli k dobrým výsledkům v tomto textu. Z tohoto hlediska, jak Mathieu, tak pan Brandown eh, hovořili o věcech, které jsou velice důležité. Je třeba mít eh, realistický přístup, navrhovat realistická opatření. To by mělo být úhelným kamenem veškeré naší práce až do konečného textu této zprávy. A dále bych chtěl ještě říci právě z hlediska praktického a realistického přístupu, že bychom měli si uvědomit, že eh, regulace eh, má eh, bezesporu charakter velmi globální a celá řada věcí se již reguluje mezinárodními úmluvami a v těchto věcech bychom se měli vyhnout další regulaci. Když diskutujeme tuto zprávu, eh, například pro oblast námořní dopravy, tady mám dva body, například Snížení eh, emisí CO2 je dobře známo, že tady stále eh, pokračuje úsilí o snížení emisí CO2 a nedávně eh, bylo schváleno CMP, což je velice dobrým důkazem tohoto trendu. Myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, že bychom zaváděli taková opatření, která konec konců budou kontraproduktivní. A druhá poznámka se týká harmonizace eh, odborné přípravy se společnými standardy do roku 2012. V tomto bodě bych rád řekl, že věřím, že každý eh, nový evropský předpis v této oblasti by měl brát v úvahu to, co již existuje a jaké požadavky již existují, jaké standardy existují pro odbornou eh, přípravu i pro eh, certifikaci, konkrétně brát v úvahu příslušnou mezinárodní úmluvu a nepřidávat zbytečné, dodatečné regionální předpisy a e, věřím, že dospějeme ke smysluplným kompromisům, včetně dimenzí, které jsem uvedl. Děkuji, pane předsedo, a těším se na práci, na spolupráci s panem Grošem i s dalšími kolegy a věřím, že dospějeme k dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji, pan de Quiera. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych začít tím, že chci poděkovat panu zpravodaji za jeho práci zejména na dokument, který nám předložil, který má velice důležité elementy pro diskuzi. Kolega Luštěv Paškoval právě řekl, že e, trošku to po, povypadá jako <laughs> dopis Ježíškovi. Já e, prostě nevěřím, i když nevěřím na, dědi, na Ježíška, tak mám také určité žádosti a návrhy na pana zpravodaje. Doufám, že v období Vánoc už budu šťastnější. Chci říci, že vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru městská modalita občanů, jednotný vnitřní trh, toto vše je velice důležité. Ale na jedné straně je to důležité a dále je důležité, aby dopravní politika zohlednila různé regiony, různé překážky a obtíže, které mají občané v těchto konkrétních regionech. Já pokázím z velmi odlehlého regionu z Madeiry, kde zřejmě je jasné, že přístavy a letiště jsou zásadní pro dopravu a jsou zásadní také pro něco, co je důležité pro celou Evropu, a to je vnitřní trh. Bez letišť a bez eh, přístavů eh, v periferních oblastech nemůžeme mít jednotný vnitřní trh. Rovněž bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji za to a poděkovat mu za to, že právě tato témata také má ve své zprávě, že je zahrnul. A chtěl bych zdůraznit dvě věci. Za prvé, nutnost rozvíjet eh, jaksi dobré prostředí tak abychom mohli mít opravdovou námořní ekonomiku prostřednictvím námořnictvích dálnic, které mají být základním propojením pro námořní dopravu a mají být také základem pro vytvoření logistických platform pro evropský a mezinárodní obchod. Dále podporovat a prodloužovat programy, které už existují, například Marco Polo a rovněž dávat finanční prostředky pro rozvoj infrastruktur a námořních služeb. Myslím si, že tímto způsobem se nám podaří jaksi odstranit nedostatky, které máme v oblasti velmi odlehlých oblastí a rovněž eh, a bylo to již v předchozích bílých knihách, že se nám podaří to, abychom nezapomínali na velmi odlehlé oblasti, protože i tyto oblasti jsou důležité a jsou aktivní v rámci Evropské unie a představují hodnotu. Děkuji. Um, Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěl nejprve poděkovat za práci odvedenou na eh, tomto eh, dokumentu a ještě dost práce před námi. Já také předložím několik pozměňovacích návrhů a krátce je teď představím. Za prvé jde o to, aby jsme reagovali na to, co navrhuje komise ohledně internalizace těch nákladů. Myslím si, že dvojí zdanění by mělo být eh, opravdu něco, čemu bychom se měli vyhnout. Tady je třeba zachovat konkurenční prostředí a eh, ten eh, celý daňový režim nemůže být implementován u těch průmyslových odvětví, které jsou již předmětem režimu ETS. My v přístavních oblastech se snažíme být atraktivní, snažíme se také zajistit co nejotevřenější možnou dopravu směrem do vnitrozemí, takže já bych tady velmi, velmi nabádal k opatrnosti. Za druhé chci říct, že zpravodajka ve své zprávě, či zpravodaj ve své zprávě hovoří o tom, že chce zvýšit ty multimodální platformy o 20%. Musíme myslet na efektivitu, ne, nemůžeme jít nám o pouhý počet těch platform. A ještě jedna věc, předložil jsem pozměňovací návrh, k návrhu zpravodaje ohledně alespoň 10 eh, prostředků na eh, ty eh, projekty eh, v oblasti eh, dopravy zboží. Eh, je třeba tam také začlenit námořní přístavy, vnitřní přístavy a různé multimodální platformy a můžeme v tomto směru to koncipovat trochu šířeji. Doufáme v dobrou spolupráci a v dohodu. Předseda za komisi, paní Jäger, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za kvalitní eh, práci a také poděkovat eh, E, za víc jak 400 pozměňovacích návrhů poslankyním a poslancům. Celá řada těch e, pozměňovacích návrhů, my jsme je mimochodem e, velmi bedlivě prostudovali, jde směrem, který jsme si v návrhu vytýčili. Je tady podpora té dlouhodobé vizi a také naše stanoviska k dopravní politice jsou e, velice e, slučitelná a to je pro nás velmi povzbudivé. Chci, chci se podílit, podělit o pár myšlenek, pokud dovolíte. do končení vnitřního trhu je zcela zásadní e, a to především v této době, proto vítáme odkaz na eh, již eh, ohlášený čtvrtý železniční eh, balíček, který bude předložen v roce 2012, který nastaví transparentnější situaci mezi provozovateli a vlastníky a také ohledně tedy Eh, železničních vozů a jejich modernizace. Chtěla bych vás informovat, že komise chce eh, také eh, předložit další návrhy, které se týkají dopravy zboží i po silnici. Rovněž další věc, doba odpočinku a doba za volantem, to nepotřebuje revizi, nicméně potřebujeme harmonizovanější implementaci. Komise v Bílé knize také eh, na rok 2013 2015 eh, nastavila eh, celou řadu opatření a cílů. Rovněž na, rok, na lhůtu 2020 jsou stanoveny cíle v oblasti ochrany životního prostředí a e, různé scénáře. v Odkazy e, k těmto cílům e, ve vaší zprávě jsou samozřejmě velice vítány. Musím nicméně zdůraznit, že vytváření dalších cílů může, být v, může vytvořit trochu nekonzistentní situaci a zároveň přehnaná očekávání a nerealistická očekávání. Rok 2020 už je u nás, je pro nás pouze devět Eh, roku vzdáleným cílem a je třeba si uvědomit, že v oblasti dopravy ta opatření trvají určitou dobu. Eh, ten T, jak víte, bude, eh, budou přijímány hlavní směry 19. října. Já jsem v tomto směru velmi poslouchala, co tady bylo řečeno, vnímám eh, to celkově jako podporu, ale musím říct, že bychom uvítali ještě více podpory eh, těm eh, prvkům, které jsou také zdůrazněny ve vaší zprávě, ty, řešení těch té, podmí, té podmíněnosti principu lose it or use it a e, spíš e, než e, vlastně definovat ten počet 25 takzvaných bottlenecků. Některé aspekty vítáme, například zdůraznění té, těch nových technologií a také internalizaci nákladů a zrušení, vyčištění těch daňových požadavků. A v závěru, co se týče Eh, cílů Modern Shift. Eh, Bílá kniha v tomto směru také eh, ukazuje na různé scénáře těch 300 kilometrů jako hranice pro dopravu spíš železniční nebo lodní není povinnost Eh, ale je to prostě eh, určité, eh, určité opatření, které reaguje na požadavek parlamentu ohledně kvantifikovaných a měřitelných cílů. Dovolte, abych závěrem poděkovala ještě jednou za těch 430 pozměňovacích návrhů a mám musím, musím Eh, říct, že chci zmínit těch pět mých nejoblíbenějších. 84, 91, 110, 121 a 205. E, to jsou ty, které jsou mé nejoblíbenější pozměňováky. Doufám, že vám neprotečou mezi prsty, jinak musím říct, že jsme stále k vaší dispozici ohledně dalších, e, dalších e, konzultací a spolupráce. Děkuji za pozornost. Předseda. Pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Jistě chápete, že se nemohu věnovat detailně jednotlivě všem jednotlivým příspěvkům. Všechno jsem si ovšem pečlivě zapsal, takže se neobávejte. Umění bude spočívat v tom, že pravděpodobně každý bude muset se něčeho vzdát a pak bude důležité nalézt dobrou vyváženost mezi jistým tlakem a e, mezi tedy čísly, které jsou nerealistická a jistým realismem. To je důležité. Já věřím, že se nějak dohodneme a mohou i uklidnit také komisi. Do značné míry souhlasím s cíly, které představuje komise. Možná je to z důvodu věku. Uvidíme, jak to bude vypadat za deset let. Možná se budeme trochu obávat toho, co přijde poté, jistě, ale to vše pochází prostě z realismu, který já asi jsem dostal do výjimku svou výchovou. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem přesvědčen o tom, že nalezneme velice dobré kompromisy, že snížíme počet pozměňovacích návrhů a zlepšíme jejich kvalitu. Děkuji. Takže 22. listopadu listopadu eh, budeme hlasovat eh, ve výboru a v prosinci eh, letošního roku na plenárce. A dále máme na řadě změnu směrnice, kterou se mění struktura rámcových předpisů o zdanění energetických produktů a elektřiny. Je to zpráva paní Wills. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, v zásadě podporuji návrh komise. Jeho základní směrování umožňuje jednotný přístup ke všem zdrojům energie, a to pomocí technicky neutrálního přístupu. Současně tam existují pomítky pro využívání energetických produktů, které nemají takový počet škodlivých, škodlivých tedy, eh, plynů a tak dále. Návrh směrnice se týká tří důležitých daňových pobítek. Za prvé je zde pobítka zredukovat emise CO2, ale je zde pobítka šetřit energii a rovněž je zde pobítka k tomu, abychom přecházeli více na více efektivní účinné pohonné hmoty a na více ekologické energetické produkty. Bohužel Máme zde ten zákaz zdanění leteckých pohonických hmot a komise u tohoto zákazu zůstává, ale nemá proto v podstatě žádné opodstatnění. Silná většina členských států a komise se v roce 2003 při schvalování současné směrnice o energetické daní shodly na tom, že tento zákaz co nejrychleji zručí Ovšem byla zde slabá pobídka, tím, že se tam zohlednily emise CO2 z letecké dopravy do roku do systému ETS od 2012. Toto podle mě žádné výjimky v rámci zdanění energií neospravedlňuje. Proto já tady navrhuji, abychom oprostili členské státy od tohoto zákazu a dali jim právo, aby si sami lohry rozhodli, zda chtějí zdanit, či zda zdaňovat nechtějí. Toto řešení by lépe odpovídalo principu subsidiarity než současný zákaz. Když se podíváme na to, že například některé členské státy zavedly zdanění letenek, tak vidíme, že je zde jistá ochota eh, otázku zdanění letecké dopravy řešit, což by mohla být cesta k rozšíření základu daně. Toto řešení by zároveň členským státům umožnilo rozhodovat o podrobnostech zdanění, tak aby byla vyloučena problematika hospodářské soutěže. Eh, abychom si to vyjasnili. Eh, Šikářská umluha nemá zásadní všeobecný zákaz zdanění leteckých pohodných hmot. Zakazuje pouze zdanění pohodných hmot, které jsou již na palubě letadla. Zároveň se Evropská unie v rámci mezinárodních organizací pro národní opravu snaží mít globální nástroj pro internalizaci externích nákladů v oblasti lodní dopravy. Pokud budeme mít současně stejné konkurenční podmínky pro všechny typy dopravy, a má to být naším cílem, pak musíme v této věci pokročit a učinit první krok. Ten krok, který já navrhuji, by sice nebyl žádný zásadní průlom, ale byl by to krok správným směrem. Směrem k trvale utržitelnému dopravnímu systému. Zcela chci říct, že vítám v návrhu komise výjimky pro, um, pro vlastně um, energii, kterou dostávají Eh, po probřežní elektřinu, kterou je dodávána plavidlu v kotvištích přístavů. A mělo by se to ovšem týkat také vnitrozemských vodních cest a vnitrozemské vodní dopravy. To bych tedy ráda ještě doplnila do stanoviska. Já se velice těším na diskuzi. A chci říci, že zítra od 10 do 11.30 máme setkání stínových zpravodajů, na kterém budeme moci celou zážitost dále prodiskutovávat. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že je třeba tady zmínit určité obavy, které e, plynou z této směrnice. Každopádně děkuji naší zpravodajce. Doufám, že v následujících dnech e, si budeme ještě moci názory vyměnit. Já s návrhem komise nesouhlasím. Návrh směrnice měl původně za cíl znovu nastavit rovnováhu trhu, ale pokud se domníváme, že e, tato směrnice vlastně plánuje Eh, nepředstavitelné eh, eh, prostředky ze spotřební daně v průběhu šesti let a pro dva konkrétní typy paliv by to bylo zvýšení o 400 a e, členské státy by snad měly možnost nějakých e, výjimek. Ty by mohly být platné až do roku 2023, tak to teda musím říct, že e, ne protože sektor paliv by se e, dostal do problému. A co se týče emisí CO2, tak tady přece e, tyto, e, tato paliva mají lepší výsledky než jiné. A proč tedy sankce? Takže podívejme se na to zblíž. A pak je tady další věc, privilegované zacházení pro diesel, pro dieselová, pro naftu na dopravu eh, silniční. Je tady samozřejmě otázka eh, modernizování eh, vozového parku, nicméně s eurovinětou to celé představuje trochu rozpor. E, vypadá to, jako kdybychom si dobrovolně chtěli uškodit a podřezávat si větev e, pod sebou. Musíme e, si uvědomit, že nafta představuje sektor, kde evropský průmysl dominuje v mezinárodní úrovni, takže měli bychom tuto oblast vnímat spíš jako možnost růstu a expanze na nové trhy. Takže to, co nová směrnice navrhuje jako míru zdanění, to by skutečně skutečně e, e, znamenalo, že ta paliva, která mají nejmenší dopad na životní prostředí, by e, vlastně zmizela. A přitom je třeba si uvědomit, že tady tato paliva přispěla k diversifikaci zdrojů paliv na trhu. Je třeba toto všechno zohlednit, podívat se znovu na ten text, abychom tyto zdroje zcela nezničili. Pan Debaka, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jsem stínovým zpravodajem. pro tuto směrnici. A co se týče tohoto stanoviska, tak bych se chtěl zaměřit na aspekty, které jsou relevantní pro dopravu. Týká se to jistých druhů pohodlých hmot, které se snažíme silněji zatížet daní, ale zde je třeba, abychom měli také silnější harmonizaci na evropské úrovni. Není možné, abychom měli v členských státech desítky různých systémů zdanění a poplatků. Cílem musí být abychom, nyní, abychom nejenom danili, ale bychom se snažili také šetřit a přispět k úsporám. A zde se ptám, jakým způsobem bychom to mohli nejlépe realizovat. Návrh komise obsahuje jisté výjimky, ale my opravdu potřebujeme všech, pro všechny stejná pravidla, stejné šance pro veškeré členské státy. V budoucnosti bychom se měli možná pokusit o to, abychom měli stejný přístup ke všem druhům pohodných hmot. Co se týče všech těch biopaliv, tak eh, této otázce by měla komise možná ještě celou věc zvážit. Zvážit to, jak do celé věci vnést více spravedlnosti a více vyváženosti. Musíme být ovšem neutrální a neutrálně přistupovat k této otázce tyto nové technologie musíme vidět jako rovnocené alternativy a musíme jim poskytnout stejné šance a možnosti. Takže level playing field musíme mít i v oblasti zdanění. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a během příštích dnů vypracuji ještě několik pozměňovacích návrhů a možná bylo dobré, kdybychom si ještě prohovořili. Další řečník děkuji. My, komise, rada bychom mě, eh, si měli klást otázku, zda bereme vážně klimatické stíle. Podívejte se na stratosféru, tam jsou emise ještě nebezpečnější než dole u země. A každý rok evropský daňový poplatník podpoří leteckou dopravu 30 miliardami eur. Je to 30 miliard eur každý den. Představte si, že bychom vzali těchto 30 miliard eur a každý rok bychom to investovali do železnice. Tak bychom, paní Tikau, jak vy jste to předtím zmínila, měli ve všech evropských hlavních městech škvel, skvělé spojení železniční, všechna města bychom propojili a již dávno bychom realizovali naše přehraniční síle v tomto odvětví. Ale my to neděláme. Každoročně investujeme peníze do špatné oblasti. Když se zde hovoří o 4% na, 4, navyš, navýšení daní o 400%, tak to je vlastně navýšení subvencí o 400% které poskytuje Evropský daňový poplatník každý rok. Když se podíváme na námořní po, po, dopravu, tam se spaluje síra. Vždyť to je odpadní produkt výroby ropy. To by se v podstatě mělo skladovat ve zvláštních skládkách či e, spalovat, ale ne, my to v podstatě e, vypouštíme na volném moři. A ještě to podporujeme tím, že to není zdaněno. Jakým právem? Současně se divíme, jaké nesmysly se přepravují ze Skandinávie se do Maroka, přepraví výrobky, které se tam levně upraví, pak se to veze zpátky do Kolně, do Osla, do Stockholmu a když se jedná o zboží, tak to potom potraviny, tak to potom končí v volných restauracích. A my toto vše financujeme. A náklady na to neseme my a životní prostředí. To není normální, my prostě nejsme normální. A pokud komise zde neřekne, konec, je třeba to změnit, tak to opravdu nechápu. Musíme pokročit dál, vždyť železnice je šetrná vůči životnímu prostředí. A tam máme na evropské úrovni legislativu pro každou lokomotivu, pro každý kilometr vždy se vybírají poplatky. Na silnicích podobná situace. Ale na dálnicích. Samozřejmě to platí pouze pro nákladní dopravu, pro kamiony od 12 tun. Pokud budeme mít i nadále takto nespravedlný systém, tak si můžeme dávat cíle v oblasti redukce emisí CO2 a nikdy je nesplníme. A jedinou páku, kterou má komise v ruce, protože subsidy tady, tady je velice důležitá, ta jediná páka jsou komise. Když te, jsou, ty peníze, když se tomu nevědom, nebudeme vědomat, tak nepokročíme. Ono to přeci nevylučuje mm, zdanění My Nechceme zdaňovat kerozín, který je již na palubě letadla. Ale pokud letadlo tankuje v Evropě, tak prostě musí platit daně. Každý řidič platí daně, když si tankuje benzín do svého auta. Ten taky není osvobozen od daňové pomyslnosti. A proto my se musíme vydat tímto směrem. A zde se ptám, zda komise, rada, Evropský parlament pochopili, o co jde, a nebo zda si i nadále myslí, že je třeba, aby i nadále tekly subvence a dotace špatným směrem ale chci říci, že pokud budeme takto postupovat, tak ti, kteří přijdou po nás, nám to jednoho dne vyčtou, protože na jejich bedrech budou veškeré potíže, které z toho vzniknou. Sí, gracias, señor presidente. No Děkuji vám, pane eh, předsedo. Jakožto stínový zpravodaj chci říci, že eh, se mi toto nelíbí. Já se pokusím soustředit na ty aspekty, které se mně právě nelíbí ty ostatní aspekty nechám stranou, ale stále máme naději, že se ty věci vylepší. Návrh komise je inflační, je nespravedlivá, zejména se zeměmi periferními. Vlastně se, eh, vlastně se zdaňují mezi produkty, ne ten výsledný konečný produkt. To má pak obrovský dopad na dopravní podniky, na dopravce to také znamená obrovský dopad na cenu pohonných hmot. My už jsme to řekli vícekrát tady, že se, že se stavíme proti eh, opatřením, které dopadají na silniční dopravu. A pak samozřejmě si myslíme, že i letecká a námořní doprava by měla ehm, eh, zůstat ehm, eh, liberalizovaná. Článek, který je navrhnut jakožto právní základ, tedy článek 113 ze smlouvy, to přece je velice důležitý aspekt. Musí musíme zachovat dobré fungování vnitřního trhu a nedovolit deformaci eh, konkurence, hospodářské soutěže. A eh, tady je třeba právě tuto věc mít na paměti. Toto, jak už jsem řekl, velice škodí periferním zemím, protože to má dopad na ceny dopravy a to je pro tyto země mnohem důležitější než pro jiné země. Pokud jde o fiskalitu pohoných hmot, tak tady jsou eh, principy udržitelnosti eh, z hlediska směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Chci říci, že tady vlastně eh, tento text je v rozporu s celou řadou jiných aspektů, které jsme již schválili a stanovili. Dále eh, Polsko, které předsedá momentálně eh, Evropské unii a také Spojené království, se již jasně vyjádřili k tomuto návrhu komise. Studie dopadu komise tady hovoří o tom, jaké eh, toto bude mít dopady i z hlediska cen energií a také z hlediska sociálních aspektů. Tady, eh, dámy a pánové, vlastně se hovoří o oblasti, která není v pravomoci Evropské unie, neboť jde o daně. Eh, vlastně se zabýváme věcmi, které nám nepřísluší. A proto já chci říci, že metodologie komise, která je tady použita, nám připadá velice, velice pochybná. Děkuji. Alexander. Alexander. Eh, Děkuji, také já eh, chci říci, jaký je náš názor k návrhu komise, a to z hlediska eh, různých aspektů dopravy. Komise tady se snaží také bojovat proti klimatickým změnám a e, bojová bojuje proti emisím CO2 ale nebere v úvahu některé další velice důležité aspekty, které vyplývají z takovýchto návrhů a že vlastně na jedné straně získá nějaký pozitivní eh, dopad, ale jiné dopady budou mnohem negativnější, než do jaké míry byly pozitivní eh, původní eh, dopady a může to znamenat také i velké poškození zdraví Jistě eh, brát v úvahu aspekty energií je důležité, ale musíme brát mnohem širší eh, kontext v úvahu, konkrétně logistické, sociální dopady a podobně. Tady je téma eh, zvýšit ještě více tuto zátěž s rostoucí vzdáleností a to rozhodně velice poškozuje země, kde právě bylo dříve navrhováno dát určité kompenzace za to, že jsou tyto země velmi vzdálené od zbytku EU. Já se omlouvám za mobil. Omlouvám se. No, jak vidíte, ve Španělsku v kanceláři se pracuje do dlouhých nočních hodin. A e, já myslím, že v, naši, e, v našem výboru budeme mít opravdu velice mnoho práce s těmito návrhy. E, no, názor, který máme my, e, přičemž respektujeme také pozice dalších, myslíme si, že je třeba e, zohlednit různé aspekty železniční dopravy a brát v úvahu, eh, jaké cíle chceme dosáhnout a jaké metody k tomu eh, používáme. Prosím, dejme si obrovský pozor, abychom takovýmto rozhodnutím v oblasti dopravy ještě dále nezhoršili krizi, která tak tvrdě dopadá na naše země a zejména na některé oblasti. Eh, prosím, měli bychom spíše uvazovat o určitých pobítkách. Například ve Španělsku taxíky jezdí s hybridními vozidly a je dostatek eh, hybridních vozidel, protože se dovážejí, pardon, není dostatek hybridních vozidel, dovážejí se z Japonska, existuje dokonce eh, čekací listina, takže to jsou třeba aspekty, kde bychom se mohli eh, ubírat i trošku jiným směrem z hlediska pozměňovacích návrhů, z hlediska návrhu zpravodaje, Eh, tady určitě se můžeme věnovat také otázkám eh, sportovní námořní eh, dopravy a tady jsou zapotřebí i mezinárodní změny kdy se vlastně můžeme věnovat takovému, takovému okrajovému obětví námořní dopravy, což je sportovní využívání eh, námořní dopravy. Budeme dále pracovat s pozměňovacími návrhy. Eh, chceme eh, změnit řadu věcí ve zprávě. Já chápu, že komise se snažila některé věci navrhnout, zvažovala celou řadu věcí, ale myslíme si, že to může být i kontraproduktivní v dané oblasti. Děkuji. Děkuji a za komisi pan Volgano. Doufám, že jsem e, to vaše jméno příliš neskomolil, každopádně se omlouvám. Děkuji, pane předsedo, jménem komise bychom chtěli nejprve vysvětlit, že cílem návrhu je podpořit eh, politiku Evropské unie v oblasti eh, eh, klimatu a energetiky tím, že se prostě jednotí míra zdanění jednotlivých mm, paliv. Obecně řečeno děkujeme za obecnou podporu a co se týče otázky eh, k, eh, ohledně elektřiny, eh, tak tam je samozřejmě otázka toho, že by ten režim byl stejný pro námořní dopravu a, a pobřežní a vnitrostátní dopravu. Je to tedy otázka zdaňování pobřežní elektřiny. A pak ještě zdaňování paliv v oblasti námořní a letecké dopravy, jak jsem řekl, ten návrh se obrací k stávajícímu rámci a stávající rámec eh, mluví o naprostém eh, výjimce pro tato užití my si domníváme, že v současnosti, v současnosti není ještě eh, vhodný čas k tomu, aby byly plně zdaněny eh, tato paliva, ani není vhodná chvíle eh, říct členským státům, že tak mohou postupovat unilaterálně. Před časem byly vypracovány analýzy, které prokazují, že jednostranné kroky členských států Unie nemají zásadní vliv na životní prostředí prostředí, co se týče emisí, ale že by měly velice záporný vliv na eh, konkurenční pozici eh, dopravců, eh, protože Eh, dopravci uvnitř Unie by měli přísnější pravidla než mimo. Eh, takže obdobné analýzy jsou také zapotřebí eh, pro řešení otázky zdanění paliv a proto komise chce jít tímto směrem po té, co vstoupí nový daňový rámec v platnost. Je třeba také vzít v úvahu mezinárodní kontext a E, je třeba se zabývat věcmi na celosvětové úrovni. V tomto směru se e, také situace mění. Četl jsem nedávno článek o tom, že se e, tématem zabývá i Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Změna by také vyžadovala diskuze o ustanoveních Čikagské úmluvy a eh, na úrovni Mezinárodní námořní organizace a proto opakuji, se eh, komise domnívá, že ještě nenadešel čas, abychom předložili pozměňovací návrhy v, té, eh, v tomto směru. A pak ještě k některým dalším připomínkám. Pan Ancian, poslanec, říkal, že se tady vlastně by zvýšily nepřiměřeně Eh, daně na palivo pro osobní auto, eh, automobily. Ten návrh by ovšem začal platit až v roce 2023, kdy vznikne povinnost pro členské státy, aby zdaňovali eh, Eh, stejným způsobem paliva, takže tady je dost dlouhá doba, 12 eh, let, či téměř 12 let na to, aby se členské státy přizpůsobily ve svých daňových systémech eh, této nové skutečnosti. A pak ještě jedna poslední věc. Myslím, že nemohu komentovat všechny připomínky. Dva poslanci se zmínili o důsledcích pro ty nejvzdálenější okrajové oblasti, kterých by se to dotklo více než ostatních členských států. Eh, musím říct, že tady v rámci návrhu mají členské státy i nadále dostatečnou míru flexibility pro, eh, si, eh, pro stanovení si daňové zátěže a i otázku vzdálenosti mohou v tomto směru zohlednit. Děkuji, pane předsedo. Předseda, paní Wills, chcete ještě něco dodat závěrem? Ano, děkuji. Chtěla bych zejména poděkovat paní Stinové zpravodajce a komisi za jejich vystoupení. Myslím si, že všechny výbory v parlamentu eh, se soustředí na klimatická cena Evropské unie, cíle Evropské komise, respektive na nich pracují a my se snažíme tedy pomocí legislativy, kterou schvalujeme, těchto cílů dosáhnout. Samozřejmě není možné, aby letecká doprava i nadále byla subvencionána ročně 30 miliardy eur z eh, kapes daňových poplatníků a abychom pak v Hamburgu eh, viděli tuj leteckého eh, promiňte, dopravce, který tedy poskytuje mm, mm, služby v oblasti cestovního ruchu, nebo tam jaksi spalovali olej. To není možné. A já dobře vím, jaké existují přísné předpisy pro spalovny a Pichal Káma má naprostou pravdu, že toto by se mělo spalovna, spalovat ve spalovnách pro zvláštní odpad. Eh, jedna ekologická konference v Německu vždy demonstrovala proti těchto křižníkům protože pokud oni jsou v přístavu v Hamburgu, tak nejenom, že ohrožují životní prostředí, ale také zdraví lidí, kteří v Hamburgu žijí. A přístavy jsou většinou ve městěch. A když se podíváme na směřování větru, tak eh, podle toho velice dobře vidíme, jak vypadá znečištění vzduchu a co z toho pochází právě z těch škodlivých látek, které pochází z eh, pohoných hmot pro lodě. Já jsem tedy proto, abychom přenášeli dopravu na železnici, ale pak je třeba stanovit odpovídajícím způsobem daně, protože to je právě jeden z prostředků, jakým dospět tomu, aby se to tedy přenášelo na železnici. Ale jistě se shodneme na tom, že pomocí daní se nám nepodaří vyřešit celý problém. Myslím si, že v Evropě se nám již podařilo začít s určitými novými systémy, například eh, systém ETS, který já tedy osobně a má strana nepovažuji za až tak úspěšný, ale myslím si, že alespoň tedy došlo k tomu, že zde máme celosvětový obchod s emisními povolenkami, který doufám bude mít jisté efekty. Takže si myslím, že je možné na evropské úrovni zavádět mechanismy, které chrání klima a životní prostředí tomto smyslu si myslím, budeme muset i nadále diskutovat o tomto návrhu komise a o našem stanovisku z výboru pro dopravu. A já bych chtěla v rámci tohoto prvního kola výměny názoru ještě jednou všem poděkovat. Děkuji, já si myslím, že oslava celosvětového ETS je asi trochu předčasná myšlenka. Možná, že budeme muset ještě projít určitými úskalími e, a čas ukáže. Každopádně lhůta pro eh, podání pozměňovacích eh, návrhů je 12 hodin 21. října. Hlasovat ve výboru budeme 22. listopada a eh, hlasovat ve výboru Ekon se bude 12. ledna. 2012. Eh, má někdo z kolegů či kolegy něco do bodu různé? Pokud tomu není tak, eh, tak se sejdeme čtvrté, ve čtvrtek 10. listopadu v 9 hodin a potom také, ve, eh, potom také 21. listopadu ve 3 hodiny. Všem děkuji.